Kolegyně a kolegové, pokud dovolíte, tak vás poprosím, abyste se usadili a abychom se pustili hnedka do práce. Co se týče bodu 1, tak to je přijetí pořadu jednání a chci vám říci, že bod 10, a výroční zpráva o politice EU v oblasti hospodářské soutěže, projednání pozněvacích návrhů a bod 20, eh, zpráva paní Power genderové aspekty Evropského rámce pro národní strategie na začlenění Romů budou prohozeny. To je jedna věc. A druhá věc je, že bod 19, tedy pozněvací návrhy, nová industrializace Evropy, a pan Boulon, to budeme probírat dneska dopoledne před bodem 11. Pokud tedy nemáte nic proti, tak tímto v pozměněné verzi přijímáme pořad jednání. Co se týče sdělení předsedkyně, tak jich mám pět. Za prvé, co se týče zprávy AFKO k článku 81, který se týká postupu schválení, proběhly diskuse na konferenci předsedů a výbor koordinátoři výboru eh, pro zaměstnanost se rozhodli, že musíme vypracovat stanovisko k této zprávě. A to pozměvacím návrhem ke zprávě AFKA. S tím, že politické skupiny mají 19. září ve 12 hodin termín na pozměvací návrhy, které musí být předkládány v angličtině, s tím, že hlasovat se ve výboru bude na zasedání 25. a 26. září. Chci jenom upozornit, že se jedná o postup, který by umožnil Evropskému parlamentu odsouhlasit všechny mezinárodní vyjednávání. Když tedy máme partnerskou dohodu s nějakou zemí, která se zabývá také zaměstnanosti, tak pokud článek 81 projde ve stávající verzi eh, výboru AFKO, tak potom legislativní výbory jako náš nebudou podávat stanovisko. Takže apeluji na koordinátory a na členy výboru, aby se podívali ještě jednou na tuto zprávu pana Třastovského, který navrhuje změnu článku 81 na řízení. To je první věc. Druhá věc se týká železničního balíčku. Tady jsme se rozhodli, že pan Darden udělá stanovisko ke třem částem tohoto železničního balíčku, na, za který je zodpovědný výbor pro uh, dopravu, s tím, že se rozhodli, že k 11 812 eh, se nebudou eh, stanovovat zprávy. Bylo nám řečeno, že do toho nebude zasahovat eh, výbor pro zaměstnanost. To je druhá informace. A třetí, budeme mít mimořádné zasedání výboru 10.10., 10., na kterém se budeme zabývat eh, naléhavou prací, která vyplývá z konce funkčního období. Takže pochopitelně to bude probíhat ve čtvrtek dopoledne. Potom vám také musím říct, si u vyžádaného a nevyužitého tlumočení, že včera večer francouzské anglické tlumočení, které mělo trvat čtyři hodiny během trialogu, nebylo využito, protože Frederik Dardem se nemohl účastnit celého tohoto zasedání. Teď, co se týče pátého bodu, tak máte elektronické dokumenty, všechno najdete na internetu, bude se vysílat, takže všechno je zcela transparentní a odpovídá to také požadavkům na trvalou udržitelnost. Co se týče bodu 3, tak dám slovo Veronice, aby nám předložila 17 kompromisních pozměňovacích návrhů ke své zprávě o Evropském semestru pro koordinaci hospodářských politik, tedy provádění priorit na rok 2013. Jedná se o e, stanovisko k zprávě hospodářského výboru, kde zpravodajkou je Eliza Ferreira. Prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. V podstatě mám určité kompromisní návrhy, jak tady zaznělo, které se zabývají většinou pozměvací návrhů, které jsme dostali. Dohodli jsme se na kompromisních návrzích ke strategii 2020 a snaze dosáhnout jejich cílu. Potom také máme kompromis k flexibilitě na trhu práce, která musí jít ruku v ruce se sociální ochranou. Reforma trhu práce musí také umožnit začlenění a ohrožených skupin na trh práce a snížit chudobu pracujících a umožnit lidem eh, větší harmonii mezi pracovním a soukromým životem. Kromě toho jsme také dosáhli kompromisu týkajícího se zdanění zaměstnan, tedy práce, které má být nahrazeno co nejvíce ekologickými daněmi. Za další zaměstnanost mladých lidí a zvláštní iniciativa pro zaměstnanost mladých v těch nejhorších, nejtěžších situacích. Tam se hovořilo o tom, že je potřeba, aby tito mladí lidé měli přístup ke slušné práci. Chtěli jsme se také snažit překonat překážky, které stojí v cestě pracovní mobilitě mladých lidí. S tím, že pochopitelně tato mobilita vždy musí být dobrovolná. Také jsme hovořili o vyšší demokratické legitimitě evropské legislativy prostřednictvím zapojení národních parlamentů a národních aktérů do zákonodárného procesu. Potom jsme se stínovými zpravodaji diskutovali o dalších eh, návrzích a liberálové chtěli, abychom nahradili slovo vhodná odměna slovem vhodné financování, ale to jsme nepřijali. Takže se držíme toho původního znění příslušné nebo vhodné odměny. Liberálové tento náš pozměňovací návrh nepodporují, ale uvidíme, co se s tím dá udělat později. Takže děkuji a děkuji všem stínovým zpravodajům a zpravodajkám, kteří na tom intenzivně pracovali. Je to opravdu důležitá agenda. Děkuji. Sergio Gučeres, to prosím. Děkuji mnohokrát. A děkuji také paní zpravodajce za odvedenou práci během posledních týdnů. Myslím si, že všechny politické skupiny se velmi snažily o dosažení kompromisu a konsensu ve snaze vypracovat zprávu, která by si získala širokou podporu. Jak říkala paní zpravodajka, socialistické skupině jsme měli problém s určitými tématy, například když se hovořilo o daňové konsolidaci. Největším problémem v Evropské unii je vysoká nezaměstnanost, která postihuje především určité země. A říkali jsme si, že je potřeba najít kompromis tak, abychom mohli oddálit harmonogram daňové konsolidace. Jak říkal Mezinárodní měnový fond a další organizace, včetně Evropské komise, účinky fiskální konsolidace často vedou k větší nespravedlnosti a nezaměstnanosti po celé Evropské unii. Takže jsme odkázali k potřebě změnit, struk, změnit strategii a strukturální reformy tak, aby se nám podařilo zvýšit makroekonomické ukazatele způsobem, který negativně neovlivňuje jedince. A také bychom chtěli prostřednictvím kompromisu upozornit na některé pozměvací návrhy ve zprávě, které odkazují k sociální unii, sociálnímu pilíři a sociální strategii. A je to opravdu řada pozměňovacích návrhů. Některé jsem předložil sám. Ty neodkazují k automatické stabilizaci nebo sociálním ukazatelům ale pojednávají to jinak. Zelená kniha o rozvoji musí být diskutována v celém parlamentu, jsou tam určitá automatická opatření a komise minulý rok v prosinci se snažila předložit eh, určité návrhy týkající se automatické stabilizace. Některé politické skupiny ovšem mají určité pochybnosti o těchto pozněvacích návrzích, které už byly projednány a schváleny a získaly si širokou podporu. Totež platí i pro zasedání ve Štrasburku před několika měsíci, takže Máme pocit, že nám jde hlavně o sociální, sociální a spravedlivou Evropu. Takže to je všechno. Ještě jsem chtěl jednou poděkovat paní zpravodajce. Děkuji. Hlásí se prosím ještě někdo? Zdá se, že ne. Pokud ne, tak eh, já bych si trvala na tom, co říkal Sergio tuto chvíli přeskoumáváme každoroční, eh, tedy letošní růst. Je to důležité, má-li náš výbor přispět k definování sociální a hospodářské ekonomiky tak, aby odpovídala našim prioritám. Probíhá už to po třetí. Je to proces, který už tedy má svá pravidla. A v rámci tohoto procesu vidíme určité konkrétní praktické aspekty, které právě spočívají v přeskumu situace každého členského státu. Ale kromě toho ještě máme obecný rámec, do kterého se zasazuje hospodářská a sociální politika Evropské unie. V tomto roce eh, nás čeká zpráva Veroniky Lope Fontaně zrovna ve chvíli, kdy Evropská komise konečně vydá svůj návrh týkající se sociálního rozměru hospodářské a měnové unie. Pokud chceme přispět do této diskuse o sociální dimenzi hospodářské a měnové unie, tak by to mělo být tím, co jsme se naučili ze situace jednotlivých členských států rok po roku, jak jsme ji hodnotili. V našem výboru jsme zahájili diskusi jednak k ukazatelům ale také k záležitosti možné, možných minimálních dávek nezaměstnanosti v Evropské unii, které by byly stejné. A tady také využíváme zprávy paní Veroniky Lope Fontaně, abychom v tomto smyslu vystoupili trochu důrazněji. V každém případě si tím budeme muset zabývat během nadcházejících měsíců, až budeme probírat eh, Eh, návrhy eh, rozhodnutí a ústní otázky. Ale ještě jednou chci říci, že náš výbor by měl vyslat signál ještě předtím, než Evropská komise předloží svůj návrh. Vím, že některé politické skupiny stále nejsou přesvědčeny o tom, že to je správný postup, ale doufám, že to neoslabí schopnost našeho výboru přispět do této diskuse k hospodářským a měnovým výborem. Protože eh, tam se často nehovoří o sociálních ukazatelích. Myslím si, že tady bychom se měli snažit eh, opravdu nastartovat tuto diskusi v tomto směru. Dobrá, pokud se nikdo ji nehlásí, tak dám slovo ještě jednou paní zpravodajce. Děkuji mnohokrát, moc toho asi už nedodám. Doufám, že to stanovisko bude odhlasováno a že, jej, že jej přijme také hospodářský a měnový výbor a to brzy. Protože souhlasím s paní předsedkyní, že je důležité, aby byl vyslyšen i hlas tohoto výboru. Ano, názory se liší, je to složité, ale na druhou stranu existuje dohoda, nejenom mezi politickými stranami, ale také v jejich rámci. Je možné, že existují jaksi rozdíly názorů mezi poslanci z jednotlivých členských států, ale v každém případě doufám, že se nám to podaří posunout dopředu a získat podporu toho, co chtějí všichni členové tohoto výboru. Euh, Výborně, budeme tedy hlasovat za chvíli a um, nyní nás ček tak, text, který bude hodnotit tedy eh, výbor KET, eh, eh, kon 30. září a nyní eh, tedy můžeme ukončit tento bod na pořadu jednání a dáme slovo Adamu Kosovi, který se bude věnovat problematice ženy s postižením. Je to eh, eh, zpráva z vlastní iniciativy Výboru pro ženy a prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já budu velmi stručná. Budu velmi stručný. Týká se to tedy eh, problematiky žen s postižením a e, který se nachází podporu napříč politickými skupinami. Proto jsem se snažil připravit takové kompromisy, které se e, pokrý všechnu oblast. A dostal jsem 35 pozměňovacích návrhů, z toho 33 v podstatě se daly vyřešit kompromisním způsobem a odpovídalo to mým návrhům. Zhruba dva až tři kompromisy tedy eh, budou představovat velikou většinu. Nicméně zůstává pár bodů, které působí problém. Některé z těchto kompromisních návrhů E, také ukazují, že e, si nemohou získat podporu všech skupin, ale obecně platí, že z naší strany budou podpořeny všechny pozměňovací návrhy. Chci ještě potvrdit a potrhnout, že klást důraz na nevýhodnou situaci, nevýhodné postavení žen s postižením a kroky, které eh, musíme eh, uplatnit proto, abychom eh, tuto ne výhodnou situaci změnili. Pokud jde o kompromisy SF, G a H, mohu říci, že jde o kompromisní návrhy, které obsahují poměrně jasný směr do, kupředu, který bude sledovat výbor pro ženy. A opět chci také připomenout, že jsem připom, připravoval již několik stanovisek a v této souvislosti se setkávám eh, s tím, že příslušný výbor eh, přistupuje eh, k této problematice a k tomto stanovisku se vší vážností a proto budu se těšit na vaše dotazy a připomínky. Mira ehm, Traklevič. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já budu pokračovat rumunsky. Já jsem souhlasil eh, s, eh, s panem Košou. Eh, bohužel jsem neměl dost času, protože jsem návrhy dostala teprve včera. A chtěla jsem ponechat kompromisní návrhy a naše skupina předložila největší počet těchto pozměňovacích návrhů. Také souhlasíme s uskupením těchto návrhů a se sestavením kompromisních návrhů. Musím však zmínit kompromis B, v němž by bylo bývalo lepší nezahrnout všechny návrhy, protože ty se dotýkají různých institucí. Podle mého názoru eh, tímto přístupem eh, oslabujeme celé nařízení a Zároveň vidíme, že alespoň pět z osmi problémů se daří tímto kompromisním návrhem vyřešit. Eh, proto si přejeme také řešení osmi eh, pozměvacími návrhy, které budou oddělené. Zároveň bych eh, chtěla představit také několik pojmů, které se tam vyskytují, konkrétně chudoba například, protože chudobě se v pozměňovacím návrhu D věnovat nebudeme, tam jsme nemohli dosáhnout kompromisu, anebo pozměňovací návrh E, kde eh, jakožto právnička původním povoláním eh, si myslím, že bychom se měli vyhnout eh, Eh, zmínkám o znásilnění, které byla nahlášena a ponechat tedy jenom eh, termín znásilnění, protože eh, tato takzvaně černá čísla v sociologii a kriminalistice znamenají, víme, co to znamená. Je tam rozdíl mezi spáchaným činem a tím, který byl nahlášen a posléze potrestán. A ještě další postřeh z mé strany je to takové selhání, protože ženy s postižením které eh, jsou neslyšící nebo nemluvící, eh, se setkávají také s problémem vzdělávání v mateřském jazyce eh, a právě toto se v kompromisním pozměňovacím návrhu D neobjevilo. Obecně se však domnívám, že jde o zprávu velice důležitou a my jsme se pokusili cestou pozměňovacích návrhů, na nich jsme se shodli, ošetřit co nejvíc všechny problémy, které postihují tyto ženy. A i přesto, že nejsem stoprocentně spokojena se, se závěrem diskuse, chci poděkovat zpravodaji a Domnívám se, že bude možné i nadále spolupracovat na této oblasti, která je tak důležitá. Marian Arkin, děkuji. Děkuji vám, paní předsedkyně, velmi stručně. Chci poděkovat panu zpravodaji Adam Košovi eh, za odvedenou práci na tomto stanovisku. My jsme se těšili velmi dobré spolupráci, mohli jsme podpořit většinu pozměňovacích návrhu. Eh, byl tam problém s jedním návrhem, a to kompromis E, kde se hovoří o tom, že eh, důkazní břemeno nese obviněný podle našeho systému zvykového práva ve Velké Británii eh, toto není možné. Nevím, jak to funguje v dalších právních systémech. My toto však nemůžeme akceptovat v rámci kompromisu. A také pozměňovací návrh 26 jsme požádali o ústní pozměňovací návrh a to vzdělávání v, pro ženy s postižením probíhá ve většině státu odděleně a účinně efektivně a my jsme eh, chtěli vynechat um, slovo některé členské státy, some member state, protože je tam výraz separate and deficient, protože v některých státech se tito eh, lidé integrují a nevzdělávají se odděleně. Právě proto jsme uh, chtěli tady změnu obecně. Můžeme podpořit většinu návrhu. Děkuji panu Košovi a děkuji také stěnovým pravodajům. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát. Má ještě někdo nějaký podnět? Pokud tomu tak není, dám slovo mm, zpravodaj Adam Kožovi. Chce se ještě vyjádřit? Rövid leszek, e, e, gondolom, hogy nem e, Budu velmi stručný. Zdá se mi, že nejsou Eh, žádné dokazy nebo připomínky, na které bych musel bezprostředně reagovat. Je to prostě ukázka skutečnosti, že naše spolupráce byla velmi eh, pozitivní, dostalo se mi zajímavých odpovědí a mohu tedy pracovat na kompromisech. Pokud jde o kompromis E, včera jsme s se setkali s, návrh, s pozměňovacím návrhem, který podporuje toto směrování, ale uvědomuji si, že do určité míry je ten návrh oslaben. Na druhou stranu Obecně je tím text silnější a přesvědčivější. Kompromis A, tam klademe důraz na eh, větší počet nevýhod, konkrétně znevýhodnění. Pro ženy s postižením je totiž vždycky nutné zdůrazňovat, že jde o e, ženu a zároveň osobu s postižením. Jsou to dva faktory, které e, způsobují nevýhodné postavení dané osoby. A pak e, znakový jazyk v kompromisu G. Rozumím eh, připomínce paní Klivety, ale musím, a já sám, který jsem nedoslýchavý, tak si eh, dovedu představit, jak důležité je využívání znakového jazyka eh, a je tedy důležité, aby tito lidé mohli používat mateřský jazyk, aby tedy mohli toto, aby se mohli vyjadřovat tedy skutečně v mateřském jazyce. Chci drobnou připomínku. S námi jsou dvě, dva lidé z Beninu dnes jsou to studenti, kteří se připravují na dráhu tlumočníků ze znakového jazyka a přišli do parlamentu, aby se s námi seznámili, eh, aby také mohli pomoci eh, sluchově postiženým Beninu. Děkuji. Pro nás tedy eh, nadchází hlasování zanedlouho eh, a 3. Eh, října, tedy se vyjádří příslušný výbor. Nyní můžeme ukončit tento bod na pořadu jednání. A nyní dám slovo Phil Benjovi, Benjonovi, který e, předloží e, návrhy, deset návrhů, kompromisních návrhů, e, k návrhu stanoviska které se věnuje problematice ekologických inovací a pracovních míst a růstu prostřednictvím politiky životního prostředí. Příslušným výborem je Envy. Prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát. Ano, to, to je zpráva výboru pro životní prostředí. A proto jsme se zaměřovali především na uh, výhody zaměstnávání v oblasti ekologických inovací. A my se velice těšíme na to, že e, právě zelená ekonomika bude moci nabízet nová pracovní místa. Chci poděkovat kolegům za e, příspěvky. Dosahli jsme dostatečného koncenzu a pozitivně jsme spolupracovali, abychom rozvinuli kompromisy. A to vše přinese výhody na úrovni EU, také na úrovni jednotlivých členských států. V každém případě děkuji eh, za pozitivní přístup všem stínovým zpravodajům eh, a uvidíme, jak se to odrazí v hlasování. Doufám, že pozitivně, protože ten proces byl velice konstruktivní a doufám, že se nám podaří získat pro kompromisy skutečnou podporu. Děkuji. Děkuji vám. Kdo by se chtěl vyjádřit, kdo chce vystoupit? Nikdo? Děkuji eh, panu zpravodaji, budeme zanedlouho hlasovat o vaší zprávě. A nyní se dostáváme k bodu 6 na pořadu jednání, tedy elektronické hlasování ehm, ke zprávě Čaba Šogora Evropská demografická statistika. Bude to hlasování, které proběhne elektronickou formou a které nám umožní také propojit výsledky vyhledávání a to v oblasti eh, evropských statistik, eh, v oblasti demografického vývoje. Toto nám eh, umožní, doufám, dosáhnout pozitivního závěru a schody. Ehm, můžeme se podívat na text této dohody, který již rada schválila 11. září 2013 na Koreperu. Zahajuji hlasování, doufám, že každý má hlasovací zařízení, doufejme, že všechna fungují, tedy zahajuji hlasování. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Všichni hlasovali? Končím hlasování. 37 euh, votants. 37 hlasovalo, 38 hlasovalo, 37 pro, nikdo se nezdržel, jeden hlas proti. Blahopřejeme eh, zpravodaji. Nous en venons maintenant au point 7, euh, au projet d'avis de Véronica Lopé-Fontanier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 Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Návrh 3, Ines Kristina Suber. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Návrh 2, Sergio Gutierrez Prieto. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Po odstavci 1, pozměňovací návrh 7, Maříč Konderlisen, kdo je pro? proti, zdržel se přijato. Další k odstavci 1, návrh 6, Tine Zuber, kde pro, proti, zdržel se zamítnuto. A poté ještě k odstavci 1a, kompromis A, kde pro, proti, zdržel se, přijato. Opět ke stejnému stavci číslo 8, kde pro, proti, zdržel se, musíme ověřit elektronicky k pozměňovacímu návrhu 8. Končím hlasování. 19 pro, 21 proti. Toto není přijato. A opět návrh číslo 5, Sergio Gutierrez Prieto, kde pro, proti, zdržel se, zamítnuto. A kdo je pro dvanáctka? Proti? Budeme ověřovat k bodu 12. Všichni hlasovali. Končím hlasování. 15 pro, 19 proti a 6 se zdrželo tedy není přijato. Eh, ještě návrh 13, konstatující 1, můžeme hlasovat, ano, přijato. A ještě k odstavci 1D, návrh 14 Sergio Guterreza Prieta eh, s ústním pozměňovacím návrhem. Budeme hlasovat v modifikovaném znění, kdo je pro, proti, zdržel se. Přijato. Návrh dvě, odstavec 2, kompromis B, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Po odstavci 2 máme návrh 19, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. E, odstavec 3, kompromis C, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. odstavci 3, kompromis D. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Po odstavci 3, pozměňovací návrh 24. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. Po odstavci 3, kompromis E ze tří skupin, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Návrh 25 kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Odstavec 4, kompromis F eh, ze strany 4 skupin, kde pro, proti, zdržel se. Přijato. A pak eh, návrh 34, kde je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. A pak eh, máme kompromis G, kde je pro, proti, zdržel se. Přijato. Pak návrh 36, kdo je pro, proti, zdržel se. Přijato. Návrh 37, kdo je pro, proti, zdržel se. Zamítnuto. Ehm, ehm, návrh 39, kdo je pro, proti, zdržel se. Přijato. A pak ehm, návrh 40, kdo je pro, proti, zdržel se. Přijato. Návrh 6, kompromis H, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis I, eh, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis J, kdo je pro, proti, zdržel se. Myslím, že je to zamítnuto, ale ověříme elektronicky. Zahajuji hlasování. Tout le monde a pu voter Dvotiklu. Končím hlasování. 25 pro, 15 proti, jeden se zdržel, přijato. Návrh 48 stažen a nyní kompromis K. Kdo je pro? Proti zdržel se přijato. A ke stejnému odstavci kompromis LGD pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis odstavec tedy 7, kompromis M, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. A nyní 54, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 55, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 57. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Odstavec 9, návrh 59. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato návrh 58. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. A pak k odstavci 9, 60. Kdo je pro? Proti? zdržel se, to. A nyní eh, odstavec 10, kompromis 7, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. A pak odstavec 10, návrh 65, kdo je pro, bude tedy ve dvou částech, první část, eh, tedy kdo je pro tuto první část, proti zdržel se, kdo považuje toto za klíčovou záležitost, kde pro, proti, zdržel se, přijato. Zamítnuto, řečnice se opravuje. Děkuji vám za vaši bdělost, pane místo předsedo. Po odstavci 10, číslo 66, kdo je pro, proti, zdržel se. Ověříme elektronicky. Končím hlasování. 21 pro, 19 proti, jeden se zdržel. Přijato odstojec 11, kompromis O, kdo je pro? Proti, zdržel se. Přijato. A ve stejném odstavci kompromis B z tří skupin, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. A pak odstavec 11, návrh 73, Nadi Irš, kdo je pro? Proti? Zdržel se, zamítnuto. Odstavci 19, pardon, 12, ověříme 73 elektronicky. Všichni hlasovali? Končím hlasování. 26 pro, 13 eh, proti 2 se zdrželi. Máte pravdu, naprosto. Sedmdesát čtyři vypadává. Budeme tedy hlasovat o 81. Kdo je pro? Proti? Není to jasné, ověříme 81 elektronicky. Všichni hlasovali, končím hlasování. Šestnáct pro, devatenáct proti, šest se zdrželo, zamítnuto odstavec třináct, kompromis Q, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. A 85, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 87, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. A budeme nyní hlasovat o mm, celém návrhu stanoviska elektronicky zahají hlasování. Všichni hlasovali a končím hlasování. 37 pro, 5 proti, 0 se zdrželo. Blahopřejeme zpravodajům. Et bien évidemment... Euh, Dobrá. Nyní se pustíme Nyní vás všechny požádám, abyste vypožádali Ekon, aby toto stanovisko bylo zapracováno do textu, který půjde nakonec na plenárku. Takže to jsme skončili a půjdeme k bodu 8. Tím se dostáváme k návrhu stanoviska Adama Kosy k ženám s postiženími. Nejprve odstavec 1, kompromis A, který předkládají čtyři skupiny, kde je pro, proti, drželi se přijato. Potom čtyřka, paní Cornelison pro, proti, zdrželi se přijato. Pětka, Marian Harken, pro, proti, zdrželi se přijato. Potom kompromis B, dvě skupiny, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. A nyní nás čeká ještě u odstavce 1 máme dva kompromisy. Já vím, že jsem přeskočila F, takže se k tomu vrátíme, který předložili čtyři skupiny, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. A potom po odstavci 1 máme 13. Paní Marie Cornelison, kdo je pro, proti, zdrželi se. Musíme to ověřit. Ověřujeme si 13. Odhlasovali jste. Uzavírám hlasování. Bylo to přijato 22 hlasy, 18 bylo proti, nikdo se nezdržel. Nyní odstavec 2, kompromis C, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Potom máme kompromis D, předložený třemi skupinami, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Trojka, sedmnáctka, MR Kostelu, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Potom odstavec 4 kompromis E, předložený dvěma skupinami, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Tím se dostáváme k odstavci 5 ke kompromisu G, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Potom pozměňovací návrh 25 minut do Raklivety pro, proti, zdrželi se, ověříme to. 25. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování, odhlasovali jste 17 pro, 21 proti, 2 se zdrželi, nebylo přijato. Pořád u odstavce 5 pozněvací návrh 26 Minodora Klivety s ústním pozněvacím návrhem, kdo je pro, Proti? Zdrželi se? Přijato. Pořád odstavec 5, 27 Minodora Klibety, pardon, 28, kde je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Odstavec 6, kompromis H, předložený čtyř, třemi skupinami, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Potom odstavec 6, pozněvací návrh 33 zpravodaje s eh, ústním pozněvacím návrhem. Zdá se, že proti němu nikdo není. Takže vidím, že byl změněn. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 34 minut do raklivety. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A potom po šestce máme 35, ta odpadá. To tež platí pro 36 a 37, takže 38 eh, Richard Howitt, kde pro, proti, zdrželi se přijato. Budeme hlasovat o celém stanovisku elektronicky. 33 bylo pro, nikdo nebyl proti a 6 se zdrželo. Takže blahopřejeme zpravodaji. A nyní se dostáváme k poslednímu hlasování dnešního dopoledne. Jedná se o bod 9, návrh stanoviska Fila Beniona k ekologické inovaci, pracovním místům a růstu prostřednictvím politiky životního prostředí. pátém odstavci jak to tady je. Budeme hlasovat o kompromisu H, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Potom odstavec 1. Pozněvací návrh 10, Juta Steinruck, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Tak budeme hlasovat o kompromisním návrhu, do kterého se dostává odstavec a úvodní ustanovení. Věřím, že předkladatele vědí, o co jde. Kompromis I, čtyř skupin, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Potom odstavec 1, pozdějovací návrh 12, Evelyn Regner, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Potom odstavec 2, kompromis A, předložený čtyřmi skupinami, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Potom odstavec 2, kompromis B, čtyř skupin, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Odstavec 2, pořád pozněvací návrh 16, Ungoreanu, kde je pro, proti, zdrželi se přijato, pozněvací návrh 17, Sary Esaja, kde pro, proti, zdrželi se přijato, 19, Elizabeth Schroeder pro, proti, zdrželi se přijato. A tím se dostáváme k kompromisu je, zjevně to je před odstavcem 3, kde je pro, proti, zdrželi se přijato, odstavec 3 kompromis C, čtyři skupiny, kde je pro, proti, zdrželi se přijato. Potom se dostáváme k odstavci 3 a pozněvací návrh 26, tady se kde je pro, proti, zdrželi se přijato, 27, ne, ještě chcete ověřit tu 26. Zahajuji hlasování, uzavírám hlasování. 1, 18 pro, 21 proti, nikdo se nezdržel, takže máte pravdu, bylo to zamítnuto. Takže se dostáváme 27. Elizabeth Schroeder, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Čtvrtý odstavec kompromis D, čtyř politických skupin, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. Potom odstavec 5, E od čtyř skupin, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. Potom odstavec 5, pozměňovací návrh 35, Jutta Steinruck, kde je pro, proti, zdrželi se. Nikdo nehlasuje, kde je pro 35, kde je proti, zdrželi se, jasně přijato. Potom Kompromis F4 skupin, kde je pro, proti, zdrželi se přijato. A potom 38. Sarisa, kde je pro, proti, zdrželi se přijato. 37. George Bach, kde je pro, proti, přijali, eh, přijato. G, 4 skupin, kde je pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 43 Kinga Genč, kde pro, proti, zdrželi se přijato, 44, stejná autorka pro, proti, zdrželi se přijato. Teď co se týče pozněvací návrh 1 Juty Steinruck s pozněvacím návrhem ústním, proti kterému se nikdo nestaví. Takže budeme hlasovat, kde je pro, proti, zdrželi se přijato. Pozněvací návrh 2 kolegy Ungoránu, kde je pro, proti, zdrželi se přijato. Citace 1 a trojka Kingel, Konč pro, proti, zdrželi se přijato. Čtyřka Konč přijato pro, proti, zdrželi se přijato, pětka, Jutta Steinruck, kde pro, proti, zdrželi se přijato. A nyní kompromis K dvou politických skupin, kde pro, proti, zdrželi se přijato. Potom pozněvací návrh 8, Elizabeth Schretter, kde pro, proti, zdrželi se přijato. Budeme hlasovat o celém stanovisku elektronicky. Zahajuji hlasování. Odhlasovali jste, uzavírám hlasování. 38 pro, nikdo nebyl proti, jeden se zdržel, takže blahopřejeme zpravodaji. Takže, vzhledem k tomu, že Edith Bauer musela trochu žonglovat mezi tímto výborem a jiným výborem, tak eh, si to přehodíme, tak neutíkejte, čeká nás bod 19. A tím dám slovo Monsieur Boulan. Pano Boulandovi. který nám předloží svůj návrh stanoviska týkající se nové industrializace Evropy na podporu konkurenceschopnosti a udržitelnosti. Jenom chci připomenout, že se jedná o stanovisko pro výbor ITRE. A jedná se o prezentaci pozněvacích návrhů kterých máme 43. Prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Pokusím se jenom o velkou stručnost. Jedná se o zprávu o nové industrializaci Evropy, která má probíhat především investicemi, které mají být více zacílené a intenzivnější. Tyto investice také musí být diversifikované, protože nemusíme rozvíjet jenom nové technologie, ale také zachovat stávající průmyslovou základnu. V Evropě máme know-how a nástroje, které je potřeba dynamizovat tak, abychom získali nové trhy a zachovali konkurenceschopnost na mezinárodní scéně. V některých pozněvacích návrzích jsem také trval na otázce zla, evropských vlastních zdrojů, které mají být používány k nové industrializaci, ale také jsem hovořil o sociálních normách Máme 43 pozněvacích návrhů. Já jsem navrhl 4 kompromisní pozněvací návrhy, které by se měly týkat 16 z těchto pozněvacích návrhů. V tuto chvíli je diskutují se stínovými zpravodaji a zdá se, že se neobjevil žádný zásadní problém při nacházení koncensu. Velká většina pozněvacích návrhů je zajímavá a přijatelná. Mám jenom dvě připomínky ke dvou. Jedná se o pozněvací návrh jedna konkrétně, u kterého hlasuji. chci hlasovat proti, protože bych rád zachoval duch sociálního dialogu a pozněvací návrh jedna ho chce vyškrtnout. A co se týče 26, tam se domnívám, že se jedná o spíše jazykový problém ve francouzské verzi, protože tam se hovoří o právních aktech, nikoli legislativních aktech. Takže toto byly jediné připomínky, které bych k tomu měl. A chtěl jsem poděkovat všem kolegům a kolegyním za práci a za vylepšení tohoto návrhu stanoviska. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Dobrá, Filip Dernem, prosím. Jenom pár slov. Chtěl jsem říci, že tyto kompromisy jsou stále ještě předmětem diskuse a jménem skupiny jsem chtěl ještě zmínit pár dalších věcí, o které jsem chtěl požádat pana zpravodaje. Jednalo se především o zprávu o restrukturalizaci, která, kterou měl na starosti pan Serkas. A velice rád slyším, že zpravodaj souhlasí s řadou našich pozněvacích návrhů. Je pravda, že jsme předložili řadu pozněvacích návrhů a doufám, že budou podpořeny výborem. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Děkuji. Já bych chtěl panu zpravodaji poděkovat za práci na tomto stanovisku. Je to velice důležité, protože jde o revitalizaci průmyslu tradičního i nového. Je třeba eh, posílit konkurenceschopnost a udržitelnost v Evropě. Ve svém obvodě já eh, se pohybuji v silném průmyslovém odvětví a já jsem přesvědčen, že to pomůže eh, podnikům, aby zachovali práci a svou konkurenceschopnost a také by to mělo ještě navýšit zaměstnanost v těchto odvětvích. Ale mám přesto několik pochybností, které se týkají té části odpovědnosti, eh, sociální odpovědnosti podniků. Eh, já eh, to stále ještě nevidím v právním rámci, hleda, že by se z toho stalo nařízení a potom to tedy není ta sociální odpovědnost, to je spíše morální úloha a dále. Já jsem tedy pro tyto kompromisy, pro rozvoj Eh, sociálního trhu práce. To jsem tedy podporoval a došlo k faktickému eh, zhroucení v Bangladeši eh, tohoto typu práce, takže já vítám ale mám problém s tím, že bychom vytvořili k tomu právní rámec. Eh, většina kompromisu B eh, mi vyhovuje. Eh, s drobnými obměnami bych to podpořil. Tady hovoříme o právech, to není vhodné. Myslím, že je to také otázka subsidiarity. Místo toho bychom se měli zaměřit na zajištění celoživotního učení. To není v naší kompromisu kompetenci. Eh, mnohdy to není ani v kompetenci členských států. Eh, lidé, kteří propadnou při zkouškách, eh, tak nemohou trvat na svých právech. Je To není tedy dosti rozumné. Já se domnívám, že spolu se spravodajem se můžeme posunout dále a v celku je to nesmírně pozitivní stanovisko. Děkuji, děkuji za tyto příspěvky a nyní má slovo zástupce Evropské komise. Kdo je zodpovědný za komisi? Je tu někdo? Omlouváme se tím, že eh, byla provedena změna pořadu jednání, tak ten příslušný pracovník tu není. Dobrá, nyní Filip Bulo. Máš slovo, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, a chtěl jsem poděkovat všem vystupujícím, dvěma Filipům, kteří dnes vystoupili. Vystoupili tedy k tomuto stanovisku. Nevidím tady žádné zásadní překážky. S panem Dardenem a Benionem eh, se dohodneme určitě. Vyslechl jsem si, co říkali a souhlasím i co se týče sociálního označování a sociální odpovědnosti podniků. Určitě budeme pokračovat v práci na kompromisních návrzích. Nevidím tam žádné zásadní překážky a myslím si, že se dohodneme. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, Filipe. Budu pokračovat ve své mateřštině. 25 září eh, budeme zvažovat pozměňovací návrhy. 26. září se v našem výboru bude hlasovat, 14. října se bude volit a hlasovat ve výboru ITRE a potom se to bude eh, projednávat a hlasovat na listopadovém plenárním zasedání. Další bod na pořadu jednání je bod číslo 11 jednání s radou ohledně Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Eh, paní Harkin, máte slovo. Eh, thank you, Chair. Děkuji, pane předsedo. Eh, my, no, Včera večer se konalo trojstranné jednání a podařilo se nám dosáhnout dobrého pokroku na 30. Eh, září jsme eh, plánovali další trojstrané jednání a eh, doufáme, že se uskuteční. Některé z těch nejdůležitějších otázek se týkají stropování různých opatření a pobídek pro zaměstnavatele, například příspěvky z EGF pro pracovníky v případě, v případě různých školení pro dopravu až 70 eh, nebo 80 prostředků EGF se vynakládá na takováto opatření, a takže má parlament silné přesvědčení, že to nepředstavuje evropskou přidanou eh, hodnotu a že je třeba zastropovat tyto výdaje. Velké eh, velká část členských států takto prostředky z EGF nevynakládá, jenom některé eh, navrhujeme 25% zastropování komise 50% a rada podpoří 50%. Ještě jsme nedosáhli konečné dohody ale zatím eh, vycházíme z 25% a doufáme, že se podaří na radě dosáhnout eh, dohody. Proto že eh, nechceme jít dále, než jak jsme se dohodli. Další důležité otázky, které jsou ještě otevřené, je například otázka míry kofinancování. Parlament navrhoval tři různé míry kofinancování pro členské státy, které využívají z fond, prostředku z fondu soudržnosti a dále eh, z programu eh, Rada si přeje jenom jednu míru kofinancování. Eh, nepodařilo se domluvit, ale doufáme, že se nám podaří dohodnout na dvou mírách kofinancování jedna obecná a druhá bude platit pro e, země, které jsou součástí programu a pro země, které profitují z fondu e, soudržnosti. Bude se to týkat asi 11 nebo 12 členských států. Další velká otázka a tou skončím. Jsou to pouze ty hlavní otázky, pane předsedo. Je e, to, že rada se zabývá mladými lidmi. Je to něco úplně nového a odlišného, nemá to nic společného s původním textem, ale eh, podle eh, rady je to průlomové. Eh, rada předložila takový systém, pokud budou členské státy požadovat prostředky z EGF, mohou požadovat prostředky pro mladé lidi pokud budou ze stejného regionu jako pracovníci, kteří ztratí pracovní příležitosti, takže by z toho mohla profitovat daná oblast. Parlament souhlasí s takovým návrhem, že mladí lidé by měli mít přístup k prostředkům z EGF, ale také se domníváme, že je tu zapotřebí koherentní přístup. A měli bychom se pohybovat v rámci oblasti působnosti tohoto nařízení a v současnosti se snažíme pracovat na balíčku návrhu pro radu, která by umožnila eh, určitému počtu mladých lidí toho využít, ale jak už jsem řekl, má to odpovídat oblasti působnosti i cílům. Taková je situace v současnosti. Eh, musíme ještě vyřešit celou řadu otevřených otázek, ale eh, podařilo se nám dosáhnout už určitého pokroku a možná, že se nám to podaří na příštím trialogu za předpokladu, že bude rada eh, dostatečně ochotna spolupracovat. Děkuji, děkuji. Hlásí se někdo o slovo pan Darden? Ještě jsem k tomu chtěl říct ještě dvě slova jako stínový zpravodaj. Já jsem také rád, že se posouvá tato práce ku předu a že jsme dosáhli během těchto vyjednávání určitých výsledků. U předchozích bodů jsme hovořili o určitých tématech, předchozích vystoupeních a chci jenom k tomu říci, že v rámci EKI tam jsme hovořili o tématu přebírání restrukturalizovaných provozů tam si myslíme, že je potřeba říci radě, že to je aktuální otázka. Potom ještě další dva body, o kterých hovořila paní zpravodajka, o kterých se pořád ještě hovoří, tedy spolufinancování a zvláštní podpora pro mladé. To jsou dvě důležitá témata a je potřeba jim dále věnovat pozornost, především co se týče spolufinancování, že bychom tam měli diferencované sazby Zatím to ještě nebylo takto úplně ustanoveno, ale je potřeba za to bojovat. Teď, co se týče zvláštní podpory pro mladé, tak tam jsme chtěli formulovat návrhy, které by zajistily koherentnost tohoto fondu s ostatními, tak aby v podstatě se eh, nenarušil právní základ. Je to navázáno na propouštění v daném regionu na základě globalizace a krize, což má negativní dopad především na mladé. Dobrá, tolik tedy pár bodů, které jsou důležité pro naši skupinu a určitě se k ním ještě vrátíme. Děkuji. Děkuji. Není Sarisa, já prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych se chtěla zeptat paní Harkinové. Během tohoto vyjednávání diskutovali jste také o nedávno zveřejněné zprávě Evropského účetního dvora? Vyjádřila se poněkud skepticky k využívání prostředků z EGF a e, také účetní dvůr předložil určitá doporučení. Eh, měli jste možnost seznámit se s eh, touto zprávou. Děkuji. Eh, dále bych chtěl vystoupit já, milá Miriam, já jsem velice rád, že vedeš toto vyjednávání. My jsme to zažili, že jste žena, která se umí prosadit a v Německu jsme se také podívali na tento fond pro přizpůsobení se globalizaci a já jsem velice eh, rád, že pomůžeme mladým lidem mnohem více, ne obecnými řečmi, ale zcela konkrétně eh, konkrétně eh, příjmy. Představovalo to opravdu tvrdou práci představit radu o tom, že je to důležitý nástroj že to jsou skutečná opatření, která lze zaznamenat. To bylo důležité. Mám otázku. Jsme opravdu zvědaví eh, na eh, váš úspěch a vytrvalost. To eh, známe od tebe osobně, ale to známe i z tvé země. Máš slovo. Děkuji. Děkuji také všem, kteří se vyjádřili k tomuto tématu, abych eh, zareagovala na otázku Saris. Jistě, eh, diskutovali jsme o zprávě účetního dvora a eh, rada by měla při své činnosti zajistit, že eh, ve spolupráci zohlední alespoň některá doporučení ze zprávy. Byla tu tři a eh, nejdůležitější byla ta eh, opatření způsobilosti ta míra, o tom jsem se zmiňovala a to bylo opravdu kritické, protože některé členské státy využívají e, značnou e, míru z EGF pro ta způsobila opatření. Jistě e, my jsme ještě požádali o zastřešení na 25%, protože to bylo jasné a malé procento členských států využívalo eh, značné částky z EGF pro ta způsobila opatření, jak už jsem říkala, pro různé pobídky nebo pro různé příspěvky a to nepředstavovalo evropskou eh, přidanou hodnotu, byla to pouhá recyklace finančních prostředků a ztráta času. Proto trváme eh, na těch 25%. Rada a eh, komise byly spokojeny s 50%, takže nakonec jsme se dohodli na 35% pro tato opatření. Rada mm, zaručila, že to bude konečný výsledek naší dohody, ale včera večer během během diskuzí jsem dala jasně najevo vůči radě a to bylo poprvé při eh, diskuzích, kdy jsem to takto musela říci, že eh, parlament zašel dále, než eh, jak původně zamýšlel, ale že se o tom pokusíme přesvědčit své kolegy. Ta zpráva účetního dvora byla při našich diskuzích také velice důležitá a užitečná. Děkuji. Myslím, že je to dokladem dosaženého pokroku a ničeho jiného. Dobře, to bylo k bodu 11 a teď se dostáváme k bodu bodu 12. Bod 12. Antigony Papadopulo eh, má slovo, kde sedí, úplně na jiném místě než obvykle. Prosím, máš slovo. I would like to say that, um... Děkuji. Tento bod, bod 12, se týká návrhu Evropské komise, návrhu směrnice, která mění směrnici týkající se studentů a výzkumných pracovníků. Hlavním cílem je posílit co nejlépe přenos znalostí a dovedností s cílem podporovat konkurenceschopnost Evropské unie a přitom zajistit eh, spravedlivé zacházení, eh, sociální zacházení se státními příslušníky třetích zemí. Byla to celkem složitá agenda, protože v tomto přepracovaném návrhu Evropské komise se objevily určité návrhy týkající se výzkumníků, eh, studentů, žáků, eh, placených a neplacených odborných, účastníků odborné přípravy a také se tam přidali eh, oper, pro které pro tuto chvíli ještě nemáme společnou právní úpravu. A na tomto základě je to celé složité, protože mezi jednotlivými kategoriemi státních příslušníků třetích zemí jsou velké rozdíly. Stínoví zpravodajové EPP paní Sarjesaja eh, za zelené paní Lambert a potom paní Hirsch předložili 18 pozněvacích návrhů a mnohokrát děkuji stínovým zpravodajům za jejich práci. Za to, že obohatili tuto zprávu. Já jsem sama předložila 78 pozněvacích návrhů. Včera jsme měli schůzku se stinovými zpravodaji. Já jsem načetla určité oblasti pro kompromis. Týkalo se to tří úvodních ustanovení 12, 33 a 36. Tato úvodní ustanovení se týkají toho, jak zajistit, aby se přistupovalo k výzkumným pracovníkům se třetích zemí, tak jako k místním. A 33 a 36 se týká přístupu studentů na trh práce. Chtěli jsme stanovit minimální počet hodin, na které budou mít právo, co se práce týče. Tady jsou rozdíly mezi politickými skupinami. Někteří chtějí, aby to bylo minimálně 10 hodin týdně, jiní říkají 20. Takže tady se ještě nad tím budeme muset zamyslet a já předložím kompromisní pozměňovací návrh. Co se týče po, uh, úvodního ustanovení 36, ten hovoří o rovném zacházení i v oblasti sociálního zabezpečení. A uvidíme, jestli je to v souladu s modrou kartou, se směrnicí o modré kartě. My jsme se především snažili zjistit, co máme ve stávající směrnici o jednotném povolení a o modré kartě a v podstatě potom reflektovat v této zprávě. Co se týče článků, tak tam máme 13 článků, o kterých jsme zásadně včera diskutovali. Tři zpravodajové, které už jsem zmínila, k tomu předložili různé pozměňovací návrhy. 3F, 3I a 3M se týkaly definice kategorie placených účastníků odborné přípravy a oper. Hovořili jsme také o kolektivních smlouvách. S tím, že jsme konstatovali, že politické skupiny k těmto kategoriím mají různé názory, takže s některými návrhy souhlasíme, s jinými ne. A kromě toho jsme také intenzivně studovali další články, konkrétně 6F. To jsou důkazy, které potřebují členské státy, aby akceptovali pobyt státního příslušníka třetí země na svém území. Tedy jaké důkazy potřebují poskytnout zaměstnavatele. Eh, to tež platí i pro vědecké pracovníky, kteří musí mít eh, smlouvu, pracovní smlouvu, anebo závaznou pracovní nabídku, na základě které budou schopni zůstat eh, na území dané země déle. Také jsme hovořili o 9, 12 A a B, které se zase zabývají konkrétními podmínkami pro vědecké pracovníky. jaké dokumenty tedy potřebují pro to, aby mohli zůstat na území déle. A potom článek 14 se zabývá konkrétními podmínkami pro oper, tam jsme se zatím nedohodli na věku. A potom jsme diskutovali ještě o dalších článcích, konkrétně článku 21 a 24, o rovném přístupu a o hledání práce, protože tady každý členský stát má stanoveno různé období, po které státní příslušníci třetí země můžou zůstat na jeho území. Jedna politická skupina navrhla, aby vědečtí pracovníci mohli zůstat 6 měsíců, jiní chtěli 12 měsíců, eh, jiní chtěli 18. Během, těch, během tohoto období mohou pracovat anebo se založit podnik. Na tom jsme se zatím nedohodli. Poté, co jsme o tom diskutovali se stínovými zpravodaji, tak jsme zjistili, že ve většině případů se dohodneme s jednou či druhou politickou skupinou, takže jsme připravili pozněvací návrhy, rozdáme je do konce týdne. A poslední věc chci říci, že některé pozněvací návrhy byly v rámci kompetence LIBE anebo jinak nepřijatelné, takže je přijímat my nebudeme. Děkuji mnohokrát pracovníkům sekretariátu, pracovali jsme pod velkým časovým tlakem protože tento návrh Evropské komise, jak víte, nám byl předložen těsně před letními prázdninami. Děkujeme tedy sekretariátu za pomoc, která nám umožnila dokončit svou práci v tomto ostrém termínu. Takže ještě jednou děkuji stinovým zpravodajům za jejich příspěvky a kompromisní návrhy vám předložíme do konce týdne. Děkuji. Já vám velice děkuji, milá paní navrhovatelko Antigony a také děkuji za to, že jste poděkovala sekretariátu na to, když no, zapomínáme. A to je opravdu skvělé. A slovo nyní mají stínoví zpravodajové za EPP Sary Esaja. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla také poděkovat paní zpravodajce za velice dobrou a plodnou diskuzi, kterou jsme vedli včera o e, možných kompromisech a e, myslím, že jsme dosáhli dobrých kompromisů, protože tu jsou některé eh, věci, na které se díváme stejně. Paní zpravodajka eh, je vysvětlila velice dobře, zejména ty otázky, kde jsou ještě poněkud kontroverzní návrhy, někdy se ubírají různými směry, takže je třeba rozhodnout, jakou linii bude sledovat náš výbor. Jak již řekla paní navrhovatelka, rozšíření oblasti působnosti této směrnice na eh, dobrovolníky, na oper, eh, na eh, učně je poněkud komplikované. Naším cílem v výboru pro zaměstnanost a sociální věci by mělo být chránit tyto zranitelé skupiny osob a já si dovedu představit, že bychom se měli zabývat možností jejich vykořišťování. Když nemají žádnou pracovní smlouvu, potom mají velice oslabenou pozici celá řada mých pozměňovacích eh, návrhů eh, usiluje o ochranu eh, pozice těchto sociálních skupin, když jde o rovné zacházení a sociální zabezpečení, jako tam hovořila navrhovatelka. Myslím, že je to v souladu s jednotným povolením k pobytu musíme sledovat tuto linii a také článek 21, také 36 a za třetí. Některé z mých pozměňovacích návrhů se týkají skutečnosti, že pokud budou již existují v členských státech příznivější postupy. Eh, členské státy by je měly mít možnost zachovat. Myslím, že bude dobré, když budou projednávány kompromisy koncem tohoto eh, týdne, takže můžeme tento přísný harmonogram dodržet. Děkuji, děkuji. Stínová zpravodajka za liberální frakci je místo předsedka našeho eh, výboru. Máš slovo, děkuji. Nejprve bych chtěla velice poděkovat paní navrhovat a zpravodajům za jiné frakce. Domnívám se, že je to velice důležité téma, proto je škoda, že ho musíme eh, zpracovat tak rychle. Tady eh, jde opravdu o osudy lidí. Toto nařízení bude mít dopady na konkrétní osoby, jak dlouho smí zůstat v zemi, kolik hodin smějí pracovat a tak dále. Proto je škoda, eh, že to musíme tak rychle proboxovat. Včera jsme eh, vedli diskuzi zejména na téma, zda lidé, kteří přicházejí do Evropy, musí být chráněni před vykořišťováním. To je jasné. Ano, musí ale pro nás liberály je jasné, že jim musíme také dát šanci. Když budeme příliš restriktivní, eh, budeme mít příliš mnoho omezení, budeme omezovat jejich šance, zajistíme sice ochranu, ale zbavíme je eh, těchto příležitostí. Tady musíme nalézt správnou rovnováhu a doufám, že se to eh, v jednotlivých oblastech podaří. Nám jde o to, aby výzkum na zařízení a podniky nebyly zatěžovány přílišnou byrokracií. Například článek 12 odstavec 2 eh, není nutné, aby v podnicích, a podle mého názoru to ani nejde, aby v podnicích nebo výzkumných institucích se muselo prokazovat, že pro dané pracovní eh, místo mají eh, nemají k dispozici občana EU. Eh, tyto organizace říkají, že chtějí nejlepšího pracovníka, aby nemuseli eh, pětkrát s průkleby eh, byrokraticky prokazovat, že nemají nikoho jiného z EU. To bychom se mohli ušetřit, protože když vytvoříme takovou horu byrokracie, potom už nikdo nebude mít možnost někoho zaměstnat. A potom ještě velice důležitý bod je otázka, jak dlouho smějí pracovat studenti. V návrhu komise je uvedeno 20 hodin. Věřím, že 20 hodin je dlouhá doba, ale máme velmi mnoho měst, zejména univerzitních měst, kde je život drahý, například Londýn nebo Mnichov. Už tam musíte pracovat minimálně 10 hodin, abyste si mohli uhradit nájem. A nemluvíme už vůbec o tom, z čeho si zaplatit jídlo a knihy tak jako některé frakce navrhují snížení na 10 hodin, to eh, se nám nelíbí. A potom strana 33 minimálně, ale když se podíváme na eh, článek 23 odstavec 3, tak je zde eh, zcela přesně uvedeno, já to přečtu, každý členský stát stanovuje, kolik hodin týdně nebo kolik dní, respektive měsíců eh, v roce je možné vykonávat takovouto činnost jako maximum. Tato horní hranice nesmí překročit 20 hodin týdně eh, nebo příslušné číslo vyjádřené v eh, týdnech nebo měsících. To znamená, kdybychom to snížili, eh, tak bychom mnohým studentům nemožnili existovat. Pro mě je to tedy červená linie, o níž je nutné diskutovat. My sice říkáme, můžete sem přijít, ale musíte mít sebou hodně peněz. To není možné to je tedy ústřední otázka. Eh, musíme eh, také diskutovat o tom, jak dlouho mohou lidé eh, zůstat poté. Chceme být velkorysí, navrhovali jsme 18 měsíců, protože když už máme v EU tak inteligentní lidi a my je potřebujeme, tak by měli mít možnost si najít nějaké jiné zaměstnání a tak dále a tak dále, abychom tedy snížili návrh komise, která navrhuje 12 měsíců, to by byl fatální signál signál vůči těm, kteří chtějí přijít do Evropy. Děkuji i za ta eh, kritická slova, to byl slov liberálu a eh, nyní eh, zelení. Děkuji. I já chci přidat své díky zpravodaj krátce za odvedenou práci a souhlasím také s těmi, eh, kteří říkají, že je škoda, že musíme celou věc probírat tak rychle, zvláště pokud si uvědomíme, ehm, co je důležité projednat na tomto výboru a také ve výboru pro občanské svobody, kde, mají term, kde měli termín ještě dříve než v tomto výboru eh, pro podání pozměňovacích návrhů. A může se pak stát, že v důsledku tohoto rychlého postupu se nepodaří e, projednat veškerou problematiku, která by za to stála a je to nešťastné. A ještě bych e, doplnila, e, že je důležité, abychom se nevraceli zpět právě této problematice eh, témat, která si zaslouží bližší pozornost. Tady se dostávám třeba například k problematice jednotného, jediného povolení, hm, určitou kartu, modrou kartu a podobně. A každý stát to má ošetřeno trošku jinak. A bohužel v důsledku té nejednotnosti se může stát, že pak někteří vědečtí pracovníci nebo jejich rodinní, příslu, rodinní příslušníci budou odesláni zpět. A to je něco, co jako skupina nemůžeme akceptovat. Zde vnímáme třeba paralelu s jednotným povolením a jednotným po, eh, povinným pojištěním. Já si myslím, že by se komise na tomto místě eh, měla eh, vyjádřit, jakým způsobem by to mělo fungovat. A eh, takové jednotné povolení by se mělo týkat i práce pro ty, kteří chtějí pracovat, tak by měli mít toto právo aby to nebylo pouze právo někde na papíře, nejbrž právo skutečné a tady bychom podpořili návrh komise. A některé další skupiny můžou uvažovat také o tom, jaký vztah toto má eh, mezi prací. Tady právě proto máme eh, propojení mezi zaměstnání a dalšími aspekty života. Je důležité, eh, aby lidé pochopili, jaká práva mají, eh, co očekávají pokud tedy práci dostanou, pokud, dejme tomu, pracují jako oper, pokud třeba pak jsou jako dobrovolníci, jakým způsobem se mohou těch práv domáhat v praxi, protože e, někde toto se řídí smluvním právem. A člen, kdykoliv hovoříme o e, zaměstnaneckém vztahu, tak se domnívám, že je to naprosto na místě. Musíme si však e, uvědomit, že nechceme, Eh, nutit někoho do zaměstnaneckého vztahu, pokud eh, jde vlastně o typ eh, práce, která se neřídí podmínkami zaměstnaneckého kých pracovně právních vztahů. A pak problematika um, osob, které se vzdělávají, které jsou uh, v dalším vzdělávání, školení a podobně, tak samozřejmě to taky te, tento uh, stážista mm, by se možná také do tohoto zapojil, protože se to týká samozřejmě eh, dalšího vzdělávání, průběžného vzdělávání. Nicméně to neplatí pro všechny členské státy a dostává se to eh, na pořad jednání teprve tehdy, když lidé ukončí formální vzdělávání, chtějí získat pracovní zkušenosti, praxi a chtějí se oficiálně zúčastnit už trhu práce. A já bych měla problém osobně podpořit takové pozměňovací návrhy, které zúží ty definice, podle nichž mohou lidé e, působit právě na těchto místech. Problematika oper a věkové limity samozřejmě článek 14 stanoví e, definici oper a podobně. A tady podle našeho názoru by to bylo naprosto v souladu se snahou vytvořit takové podmínky, podle nichž budou lidé najímáni, e, jak jaké volno mají dostat z práce a podobně, abychom dodržovali také úmluvu Mezinárodní organizace práce o pracovnících domácnostech a podobně. A samozřejmě otázka zní, zda tam stanovit horní věkový limit, mm, tedy do kterého může někdo být i au pair. My bychom tam raději nedávali ten věkový strop Domnívám se, že i lidé v pozdějších fázích života možná eh, mohou využít zkušeností a eh, seznámit se se životem v jiné zemi. Nechtěli bychom tedy limitovat práci oper věkově. V každém případě ehm, bychom podpořili přístup co nejotevřenější s tím, že budou mít obě strany jasno, pokud jde o práva i očekávání. Důležité je, aby z tohoto programu a e, z těchto právních úprav e, vytěžil e, co nejvíce, co nejširší okruh občanů, aby tato právní úprava byla dlouhodobá. A to musíme mít na paměti. Děkuji vám. Děkuji. Je ještě někdo na seznamu řečníků? Chce někdo vystoupit? Je tu někdo za Evropskou komisi?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 Ano, děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla velice poděkovat paní zpravodajce a stínovým zpravodajům za práci na pozměňovacích návrzích k našemu návrhu. Ehm, některé připomínky zde už zazněly a možná několik slov na vysvětlení. Byly to otázky na adresu komise. V prvé řadě bych vám chtěla připomenout, že cíle tohoto návrhu se zaměřují v prvé řadě na zvýšení konkurenceschopnosti v EU a na možnosti eh, přilákat talenty e, do oblasti práce a výzkumu a také chceme podpořit výměnu mládeže a chránit zranitelné skupiny, jako jsou ti, kteří přijíždí jako oper. Nepokládáme tento návrh e, za dokument, který se zabývá zejména migrací za prací. Má samozřejmě umožnit přístup k zaměstnání pro studenty. E, některé kategorie jsou spíše kategorie pracovníků, to se týká těch výzkumů průzkumníků, ale nezaměřujeme se tolik na otázky migrace za prací. To pro nás je velice důležitý aspekt zaměstnanosti a musíme mít na paměti, že eh, skupiny, které pokrývá tento návrh, přicházejí za jiné, jiným účelem, eh, ne jenom eh, aby si tu hledali práci a musíme to mít na paměti, když e, projednáváme některé pozměňovací návrhy, které e, zasahují e, do detailů pracovního práva a definují prvky pracovních vztahů. To není eh, pravý účel návrhu komise. Nechtěli jsme jít tak daleko do detailu a harmonizovat pracovní právo členských států. Pro radu i pro členské státy je to velice citlivá otázka, kdybychom se chtěli ubírat v tomto návrhu tímto směrem. My navrhujeme do určité míry stejně jako u dalšího návrhu, který se týká přistěhovalectví, demokratizace práv, rovné zacházení. A někteří z vás se zmínili o tom jednotném povolení k pobytu právo na jedné povolení, ale to je řešeno i v jiných směrnicích, otázka modré karty a podobně. Tak Taková byla tedy logika vypracování tohoto návrhu. E, vycházeli jsme z rovného zacházení a opírali jsme se o to jednotné povolení. Co se týče výzkumníků na základě stávající e, směrnice z roku 2000, mají e, výzkumní pracovníci právo na rovné zacházení. To vyplývá ze současné směrnice a tento status chceme eh, zachovat. Nechceme udělat žádný krok zpátky, proto jsme navrhli eh, výjimku z, roku, z článku 12 eh, to se týká jednotného povolení, kde je určité omezení rovného zacházetí, eh, které mohou členské státy uplatňovat. My se domníváme, že výzkumní pracovníci by si měli zachovat svůj eh, status a mají právo na rovné zacházení. Ve vztahu ke studentům eh, věříme, že ty pokud skrývá ustanovení o jednotném povolení, protože, jak zde již zaznělo, to jednotné povolení eh, jim umožňuje pracovat a v našem návrhu říkáme, že eh, studenti eh, mají možnost se nechat zaměstnat nebo vystupovat jako OSVČ, ale to samozřejmě není hlavní účel jejich pobytu, ale přesto tuto možnost mají mělo by to spadat tedy pod eh, to jednotné povolení a eh, jsou tu eh, ta omezení a výjimky, která spadají pod ten jednotné povolení. To znamená, že jsou tím pokryti. A potom máme jiné kategorie. Jsou to eh, ti, kteří jsou účastní vzdělávání stážistek a u nich počítáme s tím, že mají nárok na stejné zacházetí, na přístup eh, k eh, službám s několika výjimkami, ale ne na práci, takže je tu několik základních práv na rovné zacházení, i když je nepokládáme za pracovníky. Eh, sledovali jsme tedy tuto logiku při vypracování tohoto návrhu, řekli jsme to i ve výboru LIBE a mělo by být naprosto jasné, jakou logickou linii jsme sledovali, co eh, tento koho tento text pokrývá, koho ne. To se tedy skrývá eh, za eh, tímto návrhem ve vztahu k rovnému zacházení. A možná poslední připomínka. Zazněly tu poznámky, eh, že v některých eh, členských státech jsou možná výhodnější opatření. Počítali jsme s touto možností, že členské státy si mohou výhodnější podmínky nebo ustanovení zachovat. Jistě, když členský stát bude eh, chtět poskytovat výhodnější práva, tak tuto možnost má mít. A Eh, Chtěli bychom do ustanovení zahrnovat podmínky příjmu, protože to by byl fragmentovaný eh, rámec. Pokud eh, členské státy mohou utvářet práva a podmínky, tak by jistě nebylo v našem zájmu mít právní rámec pro takovou to kategorie, takže jsou určité oblasti, kdy členské státy musí mít svůj manevrovací prostor. Neměli když jde tedy o práva a neměli bychom to rozšiřovat na všechny články, abychom neroztříštili právní rámec. My bychom chtěli mít e, soudržnější a atraktivní právní rámec, který bude pokrývat různé kategorie. To je prozatím vše a s radostí odpovím na další otázky. Pokud je máte, děkuji i za podrobnost eh, diskuzí, které jsme měli. Antigony teď je tvým eh, úkolem eh, velice stručně k tomu něco říci, protože potom musíme projednat ještě jeden bod a chceme slyšení zahájit přesně v 11. Nejprve chci poděkovat stínovým zpravodajům, protože eh, zmiňují právě zásadní zdroje obav. Především máme přísná omezení, včetně omezení časových, ehm, ale zároveň tato legislativa bude mít dlouhodobý vliv na život Evropanů ve všech členských státech a potřebujeme na to více času a proto žádám, aby v podobných situacích, u podobných témat nám bylo dáno více času, protože eh, skutečně potřebujeme čas pro důkladnější diskusi s komisí a děkuji v každém případě komisi za vysvětlení, ale v každém případě aby nám komise co nejdříve dala zprávu o jednotlivých kategoriích, a to do zítřka, pokud je to možné, abychom si uvědomili přesně, jaká jsou eh, existující ustanovení v platných směrnicích, abychom na základě toho případně mohli upravit kompromisy. A mám několik připomínek. Ano, e, rozšíření působnosti směrnice je to důležité, chceme chránit zranitelné skupiny, to je také zřejmé. Napříč politickými skupinami musíme nalézt také odpovídající rovnováhu v tom, jak v konkrétních oblastech, jako sociální zabezpečení, věk, kolik e, měsíců zůstanou e, v členském státě. To vše je důležité, ale nezapomínejme na rozdíly mezi přístupy členských států. Mm, je rozumné některá tato ustanovení ponechat eh, fakultativní, protože zásadu subsidiarity nesmíme ignorovat a právě toto zdůrazňujeme. Pokud jde o nezaměstnanost, chci říci tolik. Ehm, ano, záměrem je získat nejlepší kandidáty a zlepšit podmínky na trhu práce tím, že budeme ehm, vždycky najímat z třetích zemí ty nejlepší pracovníky, ale uvědomme si, že v nezaměstnanosti i v rámci Evropy najdeme obrovské rozdíly. Probíhá odliv mozku ze zemí jako Španělsko, Řecko, Kypr, Itálie a další státy na jihu Evropy a Evropané se snaží maximálně nalézt práci ve vlastní zemi, anebo získat mobilitu, aby se vydali třeba do Německa nebo jinam. A i při eh, tak rozdílné nezaměstnanosti v jednotlivých státech si kladete otázku, jak dosáhnout rovnováhy. Tedy jak nastavit vyváženou situaci mezi potřebou eh, pracovních míst a dostupnými pracovníky na straně druhé. V každém případě budeme rádi, když nám komise písemně odpoví, eh, tím, že nám přesně stanoví, jak vypadá současná právní úprava. A v každém případě se pokusíme do konce týdne dát kompromisy. Děkuji. A děkuji, Antikone, přeji vám hodně úspěchu, protože vím, že 25. září se bude diskutovat o kompromisních návrzích a 26. září se bude hlasovat na výboru LIBE. Děkuji mnohokrát. Zbývá nám pouhých 6 minut před slyšením k problematice integrace Rómů. Můžeme to za těch šest minut zvládnout, prosím? Thank you, Thomas. We have... Děkuji. Máme 65 pozměňovacích návrhů a eh, děkuji tedy všem, eh, kteří poslali své názory a podněty. Většina těchto návrhů je ve fázi kompromisů a tak, jak jsme o tom diskutovali, domnívám se, že bychom mohli dosáhnout čerší dohody. Samozřejmě některé z nich nejsou přijatelné, například návrh 11 romské ženy eh, a eh, některé si žádají další vysvětlení, ehm, jako například návrh 13 od paní Klivety a tomu zcela nerozumím, možná je to pouze problém jazykový, ale eh, tento návrh je pro mě nesrozumitelný. V každém případě bych ráda zdůraznila, že jsem se zaměřila možná více než obvykle na zaměstnatelnost romských žen. A ráda bych tedy poděkovala váženým kolegům a požádala je, aby rozlišovali mezi zaměstnatelností, přístupem na, tržní, na trh práce a diskriminací, protože tyto tři kategorie jsou sice provázány, ale nesmíme je směšovat. V kompromisech se pokouším propojit všechny tyto tři jevy, ale současně chci trvat na tom, abychom rozlišovali, protože jeden problém je zaměstnatelnost. 32% negramotnosti mezi Romy, to je velký e, problém a e, dovedeme si logicky představit, že tolik e, pracovních míst pro nízko kvalifikované nebo nekvalifikované pracovníky prostě není a nebude. E, a na straně druhé máme horší přístup na trh práce v důsledku diskriminace. Řada pozměňovacích návrhů se týká také vzdělávání a segregace ve vzdělávání. Já jsem pro ty návrhy, které zdůrazňují, že časné vzdělávání a výchova v, časn- v raném dětství má velký význam a my se těmto tématům věnujeme jenom stručně, jenom příliš málo. V každém případě, mm, když budeme připravovat kompromisní návrhy, žádám vás o zpětnou vazbu eh, už do dnešního večera, pokud jde o kompromisy. Děkuji vám. Ehm, thank you very much. Eh, thank you, Edith, for the... Eh, děkuji a děkuji za stanovisko já myslím, že obsahuje všechny důležité aspekty genderové problematiky z hlediska integrace Rómů ale v každém případě bych ráda v kompromisním návrhu viděla jednu věc. Používá se totiž tady jazyk, který nehovoří o problémech, které tkví v konkrétních charakteristikách romských žen, nízká úroveň zaměstnanosti. To je však individuální problém. Pokud budeme připravovat nějaký obecný přístup, musí se to odrážet také v pří eh, v použití ehm, výraziva abychom si uvědomili, že nezaměstnatelnost je spojena také s nedokončeným vzděláním, vůbec s prostředím ve školách, že se těmto lidem nedostává dostatečného vzdělání, vzdělání není inkluzivní, je tam určitá nedůvěra také ze strany rodičů a v důsledku toho eh, se stává, že eh, často školu právě romské dívky nedokončí. Eh, vyskytuje se tam také gravidita v nízkém věku a proto právě mladé ženy často ani nedokončí školu, ani se dále nevzdělávají. Problém je vůbec s celou terminologií, kterou zde používáme. My tedy dnes odpoledne připravíme návrhy, rádi podpoříme i kompromisní návrhy, pokud eh, usoudíme, že zvolené výrazivo eh, bude systémovější, obecnější povahy a bude možné ji využít v obecném přístupu, eh, protože právě o to nám jde. Děkuji. Merci. Ještě Děkuji. Máte ještě pokud nejsou další vystupující, výborně. A budu se těšit na spolupráci, abychom dokončili kompromisní návrhy. Děkuji. To je tedy nový stav věcí ve výboru. A nyní trošku vážně připomenu harmonogram. Budeme zkoumat kompromisní návrhy 25. a hlasovat následující den. A mm, nyní jsme tímto ukončili s bodem 20 na pořadu jednání a dostáváme se k následujícímu, tedy k bodu 17. Pardon, omlouvá se předsedající 13, tedy slyšení, které se vztahuje ke zprávě McIntyre, kterou bych ráda tuto kolegyni pozvala do jednacího sálu. Můžete Počkáme tedy dvě minutky, dáme jí šanci, aby se dostavila. Je to trošku paradoxní zahájit slyšení Eh, které je tak odhodlána zorganizovat a nakonec, aby se slyšení odehrávalo bez její přítomnosti. Máme zde ale pozorovatele, máme zde ostatní kolegy, eh, tedy přerušíme jednání na minutku a pak se k tomu vrátíme. Ehm, eh, kolegyně a kolegové, pustíme se znova do práce, protože tady máme jak zpravodajku, tak eh, pana ministra nebo náměstka, takže co se týče článku 13, čeká nás, eh, tedy bodu 13 čeká nás veřejné slyšení na téma a zprávy a, z vlastní iniciativy paní kolegyně McIntyre která se týká toho, jak může Evropská unie přispět k vytvoření příznivého prostředí pro zavedené i začínající firmy a podniky, které jim umožní vytvářet pracovní místa. To je velice důležité téma v tomto výboru a je to v podstatě první fáze přeskumu zprávy paní McIntyre. A v této práci nám pomohou tři vystupující, velmi významní. Mark Howen, což je náměstek ministra na Ministerstvu práce a sociálních věcí, Josef Nimik, kterého známe, je to pravidelný host v našem výboru a připomenu, že je náměstkem a předsedy Evropské konfederace odborových svazů a potom další host, pravidelný host, Lilian Volonžinsky, která je ředitelkou pro sociální záležitosti Evropské unie malých a středních podniků. Všechny vás vítám a nebudeme to dále protahovat. Dám vám slovo v pořadí, ve kterém jsem vás představila. Každému dám zhruba 10 minut. Ale ještě předtím, než začneme, tak chci také rád slovo paní zpravodajce, aby vám položila určité otázky, na které očekáváme, že odpovíte. Takže předpokládám, že také vytyčí směr, kterým se bude ubírat, nebo kterým se ubírá její zpráva z vlastního podnětu. Jsme ve výboru pro zaměstnanost, ne ve výboru průmyslovém, či výboru pro vnitřní trh. Paní McIntyre má slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedající, a jsem velice ráda, že se náš výbor rozhodl, toto slyšení uspořádat a sepsat zprávu k tomuto důležitému tématu. Jsem také ráda, že zde jsou s námi tři odborníci. Mnohokrát vám děkuji za účast. Nezaměstnanost, především nezaměstnanost mladých, je velkým problémem, kterým se zabývá výbor pro zaměstnanost, takže si myslím, že nás všechny zajímá, jak Evropská unie může pomoci vytvořit prostředí, které podporuje podniky, tak aby investovali, rostly a vytvářely pracovní místa. Já jsem 20 let sama podnikala předtím, než jsem vstoupila do evropského podniku. Byly to dva různé podniky, malé, a jsem velice ráda, že mohu pomoci malým a středním podnikům v jejich rozkvětu. Evropská unie má k dispozici zajímavé politiky a projekty. Například zásada mysleme nejprve na malé a testování legislativy vzhledem k potřebám pro malé podniky. A také máme iniciativu Evropské komise, která eh, identifikovala deset nejtěžších právních norem. Také jsem byla spravodajkou eh, v oblasti snižování administrativní zátěže a přístupu malých podniků k financím. To jsou zprávy, které byly s podporou odhlasovány tímto výborem, takže doufám, že můžeme na tuto práci navázat. Jak víme, mikro a malé podniky v tuto chvíli zaměstnávají 9 milionů osob v soukromém sektoru v Evropské unii. Tam tkví obrovský potenciál růstu, inovace a zaměstnanosti. Především vzhledem k tomu, že 85% všech nových pracovních míst během posledních deseti let vzniklo v malých a středních podnicích. Čekají nás ale velké výzvy. Počet lidí v Evropě, kteří chtějí být, pracovat jako OSVČ, kleslo za posledních deset let z 40 na 37 Polovina se jich obává bankrotu a 50 říká, že je těžké získat dostatek informací k tomu, jak začít podnikat. Narůstá na mezinárodní konkurence na základě stále kvalifikovanější pracovní síly. Evropské unii chybí kompetence a kompetence nejsou dobře sladěny s potřebami, což snižuje ekonomický růst. V Evropské unii existuje trend, že pracovní místa vyžadují stále větší kvalifikace. A velká většina míst, které vytváříme, anebo mají se uvolnit do roku 2020, budou vyžadovat střední nebo vysokou kvalifikaci. Do roku 2015 se očekává, že nám bude chybět až 384 a 700 tisíc kvalifikovaných pracovníků v informačních technologiích. Věda, technika, inženýrství a takovéto kompetence nebudou stačit pro pokrytí potřeb těchto podniků. Pochopitelně, že na to existují v různých členských státech různé politické názory, které zde máme zastoupeny. Někteří kolegové pocházejí původně z odborových svazů, zatímco jiní z malých či velkých podniků. Někteří ze zemí, kde je nezaměstnanost vysoká a kde e, jsou velké dopady hospodářské krize, zatímco jiní pocházejí ze zemí, kde roste ekonomika a klesá nezaměstnanost. Diskutujeme o tom, jak Evropská unie může přispět k vhodnému prostředí, ve kterém zaměstnavatele budou moci zaměstnávat. To prokazuje, že nám jde o lidi, kteří hledají práci. Jako zpravodajce by mě v přípravě této zprávy velice pomohlo, kdyby mě naši vystupující řekli, jak můžeme upravit regulaci tak, aby více vyhovovala praktickým potřebám podniků. Jaké mají zkušenosti s evropskými pravidly a jejich vytvářením? Jak se dá toto vytváření zlepšit? A jaké administrativní a regulační změny jste zaznamenali, které pro vás byly pozitivní a následně jste mohli nabírat více lidí? Budu se těšit na živou a plodnou diskusi a doufám, že tím připravíme prostředí pro konkrétní návrhy, které bychom mohli zapracovat do zprávy. Děkuji. Děkuji mnohokrát, paní zpravodajko. Nebudu to dále protahovat a hned dám slovo panu Marku Hobanovi, který je státním tajemníkem nebo náměstkem ministra od roku 2012 na ministerstvu práce a vystudoval London School of Economics. Neříká se tomu náhodou London School of Economics and Political Science? Dovedu si představit, že ta politologie tam je také důležitá, ale lidé na to často zapomínají. Máte slovo na 10 minut. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, a děkuji, že jste mne pozvali na dnešní slyšení. Je to poprvé, co vystupuji před Evropským výborem Mám pocit, že ať jsme z jakékoliv země či z jakékoliv politické strany, tak máme jednu věc společnou. A to, že cítíme potřebu vyrovnat se se základním sociálním problémem, a to nezaměstnaností. V červenci tohoto roku ve Evropské unii se nezaměstnanost vyšplhala na 11 a u řady členských států překročila dokonce 20 Ve Spojeném království podle čísel z minulého týdne eh, to kleslo na 7,1 což je pod průměrem Evropské unie. Chceme-li ještě snížit nezaměstnanost v Evropské unii, musíme vytvářet více pracovních míst. Ale Evropská unie a členské státy pracovní místa nevytvářejí, vytvářejí je podniky. A během posledních deseti let jsme zjistili, že většina pracovních míst vzniká v malých a středních podnicích. Dokonce 85% všech vytvořených pracovních míst vzniká právě tam. Takže je potřeba se postarat o to, aby malé a střední podmínky měly dobré podmínky podniky měly dobré podmínky pro zakládání a růst, aby mohly nabírat pracovníky a dát šanci těm, kteří jsou v tuto chvíli nezaměstnaní. Evropská unie a členské státy mají roli v tom, že mají vytvářet vhodný rámec, ve kterém mohou zažívat podniky blahobyta vzkvétat. A o tom budu hlavně hovořit. Chci hovořit o tom, jak zajistit půjčky pro podniky, jak podporovat podnikání a jak zajistit vhodný regulační rámec pro podniky budu hovořit o některých problémech ve Spojeném království a řešeních v těchto třech oblastech. Nejprve pár slov o pracovním trhu Spojeného království. U nás máme aktivní populaci větší než dříve. To je první věc, kterou chci říci. 30 milionů lidí, kterým je více než 16 let, pracují ve Velké Británii, což je více než v předchozím roce. Ten růst eh, vychází z růstu zaměstnanosti v soukromém sektoru. Tam jsme oproti předchozím třím měsícům přidali 114 tisíc pracovních míst, eh, což kompenzovalo těch 44 tisíc lidí, kteří byli propuštěni z veřejného sektoru. A také u nás pracuje stále více žen o 39 tisíc více než v minulém kvartálu. A od květnu v roku 2010 v soukromém sektoru se vytvořilo 1,4 milionu nových pracovních míst. To znamená tři pracovní místa za každého propuštěného ve veřejném sektoru na základě, na základě utahování opasku. Takže dá se vytvořit pracovní místo v soukromém sektoru, zatímco se řeší vládní deficity, což je problém velké většiny členských států. Trh práce je odolný. Ve Spojeném království zaznamenáváme především přítomnost flexibility na trhu práce, který umožnil v této recesi snížit zaměstnanost oproti předchozí recesi. V nejhorších dobách této recese, když klesala celková zaměstnanost, narůstal počet lidí zaměstnaných eh, na dočasnou dobu anebo na eh, částečný úvazek, což přetrvává a tato flexibilita umožnila podnikům zachovat si zaměstnance a dokonce přijímat eh, na dobu určitou anebo na částečný úvazek zaměstnance. Toho využili nezaměstnaní, protože to viděli jako určitý krok, který je povede ke stálemu zaměstnání na plný úvazek. Během posledních měsíců a vlastně posledních let vidíme, že růst zaměstnanosti pochází hlavně ze stálých míst na trvalý, na plný úvazek a že se snižuje počet částečných úvazků. Takže vlastně vidíte, že trh je flexibilní. Jakmile klesá růst ekonomiky, tak se více zabí, zab, nabírá lidí na částečný úvazek. A podnikům to pomůže, pokud vědí, že mohou lidi najmout a přitom je nemusí najímat na stála místa, na stálý a plný úvazek. Jakmile se recese překoná, tak zaměstnavatele následně je mohou tyto zaměstnance na částečný úvazek najmout na plný úvazek. Teď jenom pár slov o půjč, půjčkách. Proběhla finanční krize, následně banky nechtěly příliš půjčovat malým a středním podnikům a minulý rok jsme zavedli určitý program pro financování půjček, který umožňuje společnostem půjčovat firmám tím, že sníží jejich náklady na financování a toto snížení finančních nákladů je předáváno dále podnikům a domácnostem, které by měly zaznamenat nižší úrokové míry. Také jsme podporovali podnikavost. Jedna z oblastí, ve kterých lidé opravdu mohou něčeho dosáhnout, je zakládání vlastních podniků. Máme proto určité prostředky, které podporují nezaměstnané, dávají mentora a také finanční podporu, jakmile založí vlastní podnik. Na základě tohoto programu vzniká 2000 nových podniků každý měsíc ve Spojeném království. A to je zakládají lidi, kteří byli dříve nezaměstnaní. Dovolte, abych to ilustroval na příběhu. Minulý týden jsem se setkal s Heidi, která, která žije na západě Velšska, byla nezaměstnaná a následně tohoto programu si uh, založila školku. A teď v ní zaměstnává 17 dalších žen, které byly dříve nezaměstnané. A následně to získalo důvě- to vedlo k tomu, že i další ženy v této oblasti získaly důvěru, že jsou schopny najít místo a pracovat. Řada nových podniků má problém získat prostředky. Takže jsme začali i půjčky pro nové podniky, především pro mladé podnikatele mezi 18 a 30 lety. A na základě toho vzniklo 7 tisíc podniků. Kromě těch 25, kteří vznikli na základě toho předchozího programu. Součástí prorůstového plánu naší vlády je vytvoření správného regulačního prostředí, které spočívá v odstraňování odstraňování překážek, které zvýšují náklady pro podniky. Když jsme se ujali moci v roce 2010, tak jsme zavedli určité pravidlo, které znamená, že jakmile se pro podniky zavede nová regulace, tak se zároveň musí o stejnou míru snížit tato regulace jinde. A musím říci, že to na ministerstva včetně mého, velmi tlačilo a museli jsme se zamyslet nad regulací, kterou zavádíme, jestli je opravdu vhodná a k něčemu při, něco přináší. A také, jakou regulaci můžeme následně snížit. A tím jsme donutili vládu, aby se zamýšlela nad tím pořádně, než eh, zavede nové překážky, které by mohly snižovat šanci pro zaměstnanost. Takže toto pravidlo, jedno za jedno, nám ušetřilo téměř miliardu euro, což velmi pomohlo podnikům a také to pomohlo nastartovat růst a zaměstnanost. A od tohoto modelu přecházíme eh, na model, kdy za každé pravidlo, které zavedeme, dvě musíme zrušit. Za každou regulaci, kterou zavedeme, dvě musíme zrušit. Kromě toho se také podnikům, s podniky snažíme komunikovat o tom, kde je potřeba provést reformu a byrokracie. A žádáme podniky, aby nám řekli sami, kde vidí prostory pro zjednodušení a snížení administrativní zátěže, tak aby následně mohla ekonomika růst. Ty reformy ušetřily podnikům čtvrt milionu euro za rok, což si myslím, že je opravdu dost a ty prostředky následně mohou použít na něco jiného, konkrétně na růst a na najímání nových zaměstnanců. Navíc je to velmi přísně kontrolováno. Máme regulační politický výbor, který kontroluje a to, co vláda říká, že ušetří nebo neušetří na základě určité regulace. Musí to být hodnoceno opravdu nezávisle, nemůžeme si ta čísla jenom tak vycucat z prstu. Pouze pokud tento výbor schválí dané hodnocení, tak to může být předloženo mezi rezortnímu schvalování a následně zavedeno. Tato národní práce ale musí být doplňována evropským kontextem. Takže vítám práci Evropského výboru, vím, že se snažíte najít těch deset nejnáročnějších právních aktů pro podniky. Především co se týče BLZP, my jsme také ve Spojeném království velmi přísným procesem se snažili zjednodušit BOZP, aniž bychom ovšem snížili ochranu pracujících, což je velice důležitou součástí naší práce. Protože dá se to zjednodušit, dá se umožnit jednodušší dodržování zákona a přitom zůstat jednou z nejbezpečnějších zemí pro práci. Také máme program, který se jmenuje Refit, a určitě se o tom více ještě dozvíte před eh, říjnovou radou. Jsou tam konkrétní opatření, která mají snižovat náklady na dodržování regulačních pravidel pro malé a střední podniky. A potom je potřeba opravdu nejprve myslet na malé podniky, když v Evropské unii a v členských státech přijímáme nové návrhy. Je potřeba také lépe uplatňovat eh, vyhodnocování dopadů regulace na malé a střední podniky. U velkých podniků je to jednodušší, ale u těch malých podniků je to opravdu složité. Pokud jedna žena zaměstnává 17 jiných, tak čím více regulace čelí, tak tím těžší je pro ní podnikat. Takže je potřeba se opravdu zamyslet nad tím, jaké to má všechno dopad na malé a střední podniky. Takže doufám, že využijete i procesu hodnocení dopadů a když komentujete návrhy komise. Takže závěrem si myslím, že je potřeba nešetřit celami a vytvářet trvale udržitelnější pracovní místa v soukromém sektoru. To je odpovědností podniků. Ve Spojeném, ve Spojeném království se jí e, drží poslední tři roky, ale jako zákonodárci a jako státní zpráva musíme zajistit, aby regulační pravidla, která vytváříme, byla prorůstová a pro zaměstnanecká, tak abychom zbytečně nezatěžovali podniky. Je potřeba, aby to bylo vyvážené, protože pokud to nebude, tak budou nejvíce trpět nezaměstnaní. Desetitisíce mladých lidí po celé Evropě, kteří pracovat chtějí, ale nemohou najít práci. Jsme jim vázaně povinností zamýšlet se nad náklady své regulace. Děkuji. Merci beaucoup. Děkuji mnohokrát. Děkujeme také za návrhy tomuto výboru a nyní na 10 minut dávám slovo Josefu Mikovi. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Když se na to díváme z evropské perspektivy, tak nemůžeme zapomínat na to, že situace jsou velmi různé. na nějaké pozitivní deklarace v jednom státě je třeba se dívat v širším kontextu. A bohužel nejsme jako zástupci zaměstnanců příliš pozitivní, protože máme pocit, že na evropské úrovni se naopak ničí pracovní místa. A zbrzďuje se růst. Je pravda, že Evropská unie má strategii pro růst a zaměstnanost, která se jmenuje 2020 a my sdílíme její cíle. Na druhou stranu ale zaznamenáváme, že takováto ambice dosáhnout vyšších kapacit po celé Evropské unii, co se týče zaměstnanosti, zatím nebyla dosažena. Naopak se pracovní místa ničí. Takže se díváme na tuto situaci ve světle zkušeností z posledních let. Konstatovali jsme, že především reakce Evropské unie na krizi je v nesouladu s dlouhodobými cíly. Je potřeba se na to dívat rozumně, pochopitelně vnímat pozitivní aspekty, které vidíme v některých členských státech. Z tohoto pohledu, když hovořím za odbory, jakožto sociálního partnera, tak musím říci, že je vždy potřeba se podívat na to, co jsme říkali se zaměstnavateli, když jsme se dívali na analýzu trhu práce v roce 2006. To bylo ještě před krizí. A mám pocit, že tento přístup nám tehdy umožnil řešit zásadní problémy zaměstnanosti, ale také růstu a prostředí v podnicích, a to způsobem, který je komplexní. Srovnávali jsme také jednotlivé situace v členských státech. A odkazuji k této analýze z toho důvodu, že se znova po nás chce, abychom se podívali na tyto analýzy a poučili se z nich. Já vím, že to ještě bude chvíli trvat, ale pro nás je hlavně důležité v těchto doporučeních uznat, že chceme-li v Evropě vytvořit vhodnou situaci pro podniky a čelit konkurenci Spojených států, ale hlavně východní Asii, tak je potřeba se soustředovat na investice do lidí, že to má být priorita. A také jsme trvali na tom, že je potřeba vytvořit vhodné prostředí pro podniky, které následně vytvářejí pracovní místa. Zabývali jsme se nejenom aktivní politikou na trhu práce, ale také makroekonomikou. A trvali jsme na tom, že v Evropě je potřeba vytvořit politiku, která bude proticyklická. Také jsme zdůraznili, jak je potřeba investovat do veřejných služeb a služeb ve veřejném zájmu, které umožní lepší fungování podniku. A také zcela zásadní je, trvat na tom, že celý evropský systém má být ve prospěch vytváření podniků a kvalitních pracovních míst, ale zároveň, že tato konkurence musí být na základě rovných podmínek. A já bych hnedka si dovolil reagovat na ten průzkum evropského regulačního rámce. My se pochopitelně tohoto průzkumu účastníme, ale máme pocit, že zásadní je zdůraznit, aby se nesnižovala ochrana pracujících. Především v situaci, kdy máme pracovní mobilitu, je potřeba se postarat o to, aby mobilní pracovníci měli stejné podmínky jako pracovníci domácí v zemi, kam směřují. Takže tady je potřeba najít správnou odpověď na tento problém. Je potřeba, aby sociální partneři v členských státech byli zapojeni do vytváření těchto podmínek, tak aby se vyvážily zájmy pracujících, ale i zaměstnavatelů. To je v podstatě to hlavní poselství, které jsme, které jsme chtěli předat. My jsme se dohodli s se zaměstnavateli na určitých doporučeních a když se podíváme na jejich realizaci, tak konstatujeme, že se nám pořád nepodařilo dosáhnout oné vyváženosti stávajících evropských politik. Bohužel tomu tak je a velmi nám to leží na srdci. protože důvěra občanů, především pracujících, v budoucnost evropské konstrukce a ve svou vlastní budoucnost, ve, svou, ve své vlastní budoucí zaměstnání, a, musí být zajištěna. A z toho důvodu možná reagujeme na evropské dění trochu jinak a, a navrhujeme určitou sociální smlouvu, to je dokument, který vám byl rozdán. Předpokládám, že jste si ho také přečetli. Takže se chci vrátit k konkrétnějším otázkám, které vyplývaly z analýzy trhu práce a ke kterým se právě vracíme v této sociální smlouvě. Podívejme se nejprve na jednoduché otázky. Pane náměstku, vy jste zmiňoval nutnost financovat reálnou ekonomiku. Předpokládám, že o to dej podnikům, vy jste to zmiňoval, nebudu to příliš rozvádět a předpokládám, že kolegyně, která zastupuje malé a střední podniky, které jsou navíc nejvíc dotčeny, tímto o tom bude hovořit. Ale nás se to taky týká. I v krizi existují podniky, které jsou schopny vyrábět a zaměstnávat a přitom nemají přístup k půjčkám. A jsou tam nerovnosti. Prostě v některých zemích, například v Německu, je ten přístup k financím jednoduchý. Zatímco na jihu je situace daleko horší. Je tedy potřeba vytvořit evropskou odpověď. Nestačí, aby jenom každý stát si dělal svoje, protože některý stát prostě na to nemá prostředky. A to je vlastně středoboden této sociální smlouvy pro Evropu. Protože tam právě hovoříme o odpovědi, kterou může přijmout Evropská unie. Trváme na to, že je potřeba řádně zreformovat bankovnictví, že to je jedna odpověď. Ale že je také potřeba využít lépe nástroje, které máme, třeba Evropskou investiční banku. Je potřeba, aby efektivněji pracovala, aby měla k dispozici více prostředků. Já to nechci moc rozvádět, jenom jsem chtěl tedy zmínit tuto roli Evropské unie která existuje nad rámec role členských států. Za druhé, kompetence a kvalifikace. Tady si myslím, že se všichni zhodneme, že to je zcela klíčová záležitost. My jsme to také zmiňovali v analýze trhu práce, o které již hovořil pan Hoban. Ale v tuto chvíli, přestože probíhá krize, tak máme spoustu pracovních míst, která zůstávají nenaplněna. A když se o tom bavíme se svými členy, tak oni říkají, no jo, ale ty platy, které oni nabízejí, prostě nestačí. Nestačí pro pokrytí potřeb eh, osoby, která má rodinu. Takže platy a kompetence mají být provázány a ta jejich provázanost je dost důležitým tématem. Chtěl jsem to tedy jenom tady zmínit. Teď další věc. Bylo nám řečeno, že ve Spojeném království je hodně lidí, pracuje hodně lidí ze střední a východní Evropy. Já sám jsem Polák a znám spoustu uh, lidí z Polska, kteří pracují ve Spojeném království. A chtěl jsem říci, že v podstatě nevždy využíváme nejlépe kvalifikace těchto osob, protože velmi často jsou zaměstnávání v podřadné práci velmi kvalifikované osoby. Jenom proto, že v podstatě e, šli tam, kde je práce. Když se na to podíváme na celoevropské úrovni, tak v podstatě vidíme, že jsme investovali do vzdělání osoby a následně ty kompetence nevyužíváme. Takže ano, mobilita musí být dobrovolná, ale je také potřeba, aby byla efektivní když už investujeme do kompetencí těchto osob. Vidím, že už nemá moc čas. Myslíme si, že je tedy důležité dále investovat do kompetencí a vidíme, že se do kompetencí investuje stále méně v soukromém i veřejném sektoru. Říkáme, že je potřeba na to najít řešení, a to i na evropské úrovni, a že je potřeba najít způsob, jak to financovat a z toho důvodu jsme chtěli předložit eh, tento návrh eh, sociální smlouvy pro Evropu a doplnit ho jakýmsi plánem evropských investic, který by byl použitelný jak v rámci pomoci podnikům, ale také v rámci investic do evropských pracujících a doufám, že v budoucnosti budeme schopni to rozvést do konkrétnějších myšlenek a že se nám podaří najít potřebné prostředky na evropské úrovni s tím, že Je potřeba se dívat nejenom na země, které zaznamenaly úspěch, ale také na země, které mají pořád problémy kvůli krizi. Děkuji mnohokrát za slovo. Děkuji a nyní dám slovo poslednímu hostovi, eh, Jan Vůznický, která se bude věnovat u APME. Děkuji vám, paní předsedkyně, za pozvání a jak tady správně zaznělo, k hlavním eh, úkolům dnešní Evropy patří řešit eh, nedostatek pracovních míst a vysokou nezaměstnanost s určitými rozdíly vlastně pozorovanou po celé Evropě. E, tématem tohoto slyšení je přesně to, co považujeme za správný přístup, tedy vytváření příznivého prostředí pro začínající firmy a podniky, která jim umožní vytvářet pracovní místa. A jak správně řekl zpravodajka vzhledem k tomu, že malé a střední podniky jsou hlavním zdrojem nových pracovních míst v Evropě, měly by stát ve středu politik a strategií při vytváření pracovních míst. Já si dovolím jenom několik konkrétních údajů k malým a středním podnikům. 23 milionů podniků v Evropě. 99,8 eh, z těchto podniků jsou malé a střední podniky, které zaměstnávají méně než 250 lidí. Z toho podílu 99,892% eh, zaměstnává 10 lidí méně. To znamená, velká většina, 18 milionů společností v Evropě jsou spíše mikropodniky. Eh, to je skutečně zajímavé. A eh, při však tyto podniky vytváří 85 pracovních míst a chci připomenout, že 50 společností jsou společnosti eh, de facto, eh, jsou to osoby samostatně výdělečné činné, tedy společnosti čítající jednoho člověka. Znamená to, že právě malé a střední podniky jsou nejdynamičtější silou v naší ekonomice a právě proto první prioritou evropských iniciativ je vyvést Evropu z krize a eh, abychom eh, tak mohli učinit, považujeme právě následující kroky za zásadní. Jednak vytváření pravidla, pravidel a vytváření těchto pravidel znamená adekvátní makroekonomické politiky eh, a zaměřit se na investice a reformy. Pokud hovořím o makroekonomické politice, eh, znamená to vycházet ze zdravé rozpočtové politiky a konkrétně hm, z potřeby eh, vytvořit vyvážené rozpočty, bojovat také ale se zadlužeností domácností a jednotlivců, protože právě soukromé investice představují základ reálné ekonomiky a měly by se stát také atraktivnějším a konkurenceschopnějším chopnějším eh, krokem ku předu. Dále je důležité, aby se prostředí pro malé a střední podniky zlepšilo především s podporou evropských fondů, včetně strukturálních fondů jako COSME a dalších. Eh, Horizont 2020 eh, které jsou spolufinancovány také Evropskou bankou. Musíme samozřejmě posilovat inovační kapacity a nejenom ve takzvaných high-tech společnostech, ale i ve společnostech netechnické povahy. Další bod se týká přístupu na trh. To je další zdroj pro malé a střední podniky. Ty by měly být podpořeny, měly by využívat vnitřní trh a měly by mít možnost fungovat mezinárodně. A to e, skutečně nejenom v rámci Evropy, ale po celém světě. Čtvrtý prvek na cestě k vytvoření příznivého prostředí pro podniky se týká podpory služeb a zprostředkovatelských subjektů, jakožto poskytovatelů kvalitních veřejných služeb, což má klíčový význam pro úspěch malých podniků, a to ať už jsou tradiční nebo nově vzniklé. Ty potřebuje mít také zprostředkující subjekty, které je mohou podporovat v řadě činností, které tyto podniky nedokážou zajistit sami. To však nelze provést bez podpory podnikání. A zde bych připomněla novou dohodu mezi evropskými sociálními partnery v boji proti nezaměstnanosti mládeže, kde jsme Ehm, poukázali právě na podnikání jako jednu z cest ke zlepšení situace a uvedli jsme, že podnikatelský duch by se měl rozvíjet již od mládí až dětství ve škole. Evropská unie by měla vytvořit takové regulatorní prostředí, které bude příznivé pro malé střední podniky, to zpravodajka správně uvádí, protože právě tyto malé podniky eh, bojují s byrokrací, byrokratickou a administrativní zátěží, která je vlastně zbytečná a zvláště na evropské úrovni. Je tedy důležité um, respektovat zákon o malých podnicích, o němž se právě diskutuje ve Vídni například, tam se diskutuje o jeho revizi a mělo by se uplatňovat vše na základě principu Think Small First, tedy myslet nejdříve v malém, což má podstatný význam nejenom na evropské a celostátní úrovni, ale i na úrovni místní. To znamená, že všechna právní eh, úprava by měla vycházet právě z těch nejmenších podniků a představme si, že to je právě velká většina podniků, aniž bychom pro ně museli eh, ustavovat výjimky, měl by každý nový právní předpis projít hodnocením přínosů a nákladů právě pro malé podniky. A to je hlavní zásada, která by se měla konzistentně uplatňovat ehm, napříč regulačním procesem a procesem uplatňování práva, protože to nám sníží potřebu zavádění výjimek pro malé a střední podniky a výrazně to také sníží administrativní zátěž. A nyní vytváření pracovních míst a problematika trhu práce malé společnosti budou vytvářet pracovní místa jenom tehdy, pokud budou konkurenceschopné, pokud to trh umožní a pokud budou moci spolehat na kvalifikované pracovní síle, pokud bude trh práce dostatečně flexibilní, tady opakují kolegy, existuje celá řada ujednání, která mohou umožnit přizpůsobit se, pokud například eh, pracovní náklady jsou v souladu s produktivitou a pokud systém eh, daní a dávek nepenalizuje ti, ty, kteří takto pracují ale většinu kompetencí drží v ruce vlády jednotlivých států a také sociální partneři. Co by tedy Evropská unie mohla udělat pro mikrospolečnosti k vytváření pracovních míst? Čtyři oblasti. Podpora reform, především pracovně právních reform na trhu práce, v podpoře konkurenceschopnosti, koordinace politiky zaměstnanosti s politikou sociální. Tady vítáme evropský semestr také s doporučeními specifickými pro jednotlivé státy a národní reformní programy, stejně jako s programy dobrého vládnutí. Jakožto evropští partneři bychom této souvislosti měli připravit co nejdříve dokument o makroekonomickém vládnutí. Ten dokument bude vydán do konce října. Dále vytváření finanční podpory. Toto by mělo být úkolem Evropské unie Jednak investování lidských zdrojů, investování přímo do lidí, modernizování eh, systému školství a dalšího vzdělávání, aby dokázalo reagovat na trh práce, zaměřit se na učení se praxí a snaží přechod ze vzdělávání do praxe. Třetí oblast se týká přizpůsobení se změně, tedy podpora podniků, aby se dokázali přizpůsobit měnícímu se prostředí, investovali do dalšího vzdělávání lidských zdrojů a také do školování. Dále k finančnímu finanční potřebě aspektu patří také například program SCP, tedy program pro sociální změnu a inovace, který umožní mikrofinancování, aby eh, lidé, kteří jsou uchazeči o práci, mohli sami založit firmu. A aby jim právě systém jako jí pomohl. Další téma se týká mobility pracovníků. Když hovoříme o absenci nebo nedostatku kvalifikovaných pracovních sil nebo nevyváženém výskytu pracovních sil právě zde je důležité, aby se využilo programu EURES, aby právě pracovní síly byly dynamičtější a myslím si, že právě lepším využitím EURES a zapojením členských států, transparentní přístup v inzerování volných pracovních míst a také inzerováním na síti EURES. A v neposlední řadě eh, princip myslet nejprve v malém je naprosto na místě právě v oblasti pracovně právních eh, předpisů v EU. Eh, iniciativa Evropská komise, která se snaží snížit administrativní zátěž o 25 eh, tedy eh, snaha o kvalitnější zákonodárství a zjednodušení by měly být konkrétnější pro malé podniky. Nestačí to ohlásit obecně na evropské úrovni. Právě malé podniky by měly vidět výsledky těchto snah. A právě Evropská legislativa v této oblasti je nejkomplikovanější ze všech oblastí, protože vytváří problémy pro malé a střední podniky. Já si dovolím tři příklady. Například legislativa v oblasti BOZP směrnice o pracovní době a o vysílání pracovníků. V oblasti BOZP doufáme, že strategie včetně kroku RIFIT se zaměří na zjednodušení prevenci a lepší uplatňování současných předpisů, aniž by bylo nutné přijímat další předpisy s výrazným zaměřením se na nástroje, které jsou připravené pro malé střední podniky, které jsou jim přizpůsobené. A myslím, že není nutné opakovat to, co jistě víte, jak to tady zaznělo tedy eh, eh, snaha řešit problematiku pracovní doby a především flexibilita a zjednodušení pro malé podniky, především ve stanovování referenčního období. Dále směrnice o vysílání pracovníků. Oni se jedná v parlamentu a také v radě v rámci trialogu. V současné době eh, článek 12, jaký navrhuje článek jak jej navrhuje parlament, o společné nerozdílné odpovědnosti pro všechny sektory v úrovni EU pro celý řetězec subdodavatelů. Právě tato změna, kterou parlament navrhuje, připomínka k času, právě k vysílání pracovníků vnímáme tento návrh jako naprosto eh, proti duchu eh, těchto úprav, protože tento návrh bude-li přijat, nese větší zátěž pro malé podniky. Děkuji, omlouvám se, že jsem zasáhla, ehm, ale vím, že jsme začali slyšení s malým spožděním. Nyní máme seznam řečníků. Já bych eh, ráda připomněla, že zpravodajce dáme slovo nakonec a Nyní bezprostředně dám slovo um, paní Andres, uh, eh, Andre Barej, která je zpravodajkou pro ITRE a která spolupracuje s naším výborem eh, na této zprávě z, vlastní, z vlastního podnětu. A ještě pak eh, paní Masedecké. Prosím, paní Andrea Barej. Bueno, děkuji, paní předsedkyně. Já jsem spoluautorkou stanovisku za eh, výbor pro průmysl a chtěla bych všem referentům velice poděkovat za jejich příspěvky. A také děkuji paní zpravodajce, s níž později navážeme kontakt. Jde o otázku, jak můžeme pomoci podnikům v Evropské unii. Doposud bych chtěla jenom pochválit postoje Evropského parlamentu. Jde o to vystvihnout ty hlavní problémy a také jde o odstranění nedostatků v integraci a dalším problémem je nedostatečný rozpočet. Bylo řečeno, že k dispozici má program 2,5 milionů eur na sedmileté období, eh, protože při projednávání finančního výhledu rada ty částky snížila. A nyní Zaznamenáváme nezaměstnanost 27%. Někteří lidé hovoří o 11% nezaměstnanosti v některých zemích, ale nikdo nehovoří o kvalitě, nikdo nehovoří o e, situaci malých a středních podniků, aby si zachovali svou konkurenceschopnost. Takže to vše, co se vyrábí a co se také dováží, musí vést k nižším nákladům. A k těm nižším nákladům e, patří i náklady na zaměstnance. A e, španělské ve Španělsku se musí tedy za zboží platit mnohem více než v ostatních zemích Evropy. A sociální, snižování sociálních eh, výdajů nevede k posílení konkurenceschopnosti. Je nutné eh, investovat do vzdělávání, do zajištění financování, zajištění eh, poskytování úvěrů. To jsou otázky, které je třeba vyřešit předem. Musíme se do toho pustit a snažit se to řídit. Děkuji vám, paní Zvěcka, pak Sergio. Prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Úplně souhlasím s tím, že podpora rozvoje podnikání je zcela zásadním předpokladem, chceli Evropa překonat krizi a chceli vytvářet nová pracovní místa. Zdá se mi, že používání inovačních mechanismů může být ve prospěch tohoto rozvoje. Souhlasím také s tím, že Evropská unie má závazek přijímat pravidla pouze tam, kde k tomu má kompetenci a tam, kde ne, tak má podporovat členské státy, aby snižovaly překážky pro individuální podnikání. Podle zprávy Světové banky Doing Business, ta zpráva byla vydána v roce 2012, založení nového podniku v Polsku vyžaduje šest postupů, trvá to 32 dní a trvá to 17,3 osobního příjmu a vyžaduje si to finanční vklady 14 vlastních příjmů. A moje otázka je, jak to může splnit mladá osoba, která zrovna vyšla ze školy? Jak může vytvořit malý podnik? Často hovoříme o mladých lidech a o podpoře jejich podnikavosti, ale neměli bychom také zapomínat na starší osoby – kterým je třeba přes 50. Protože podle zprávy Světové banky tyto osoby častěji zakládají podniky než mladí lidé. Ale chtěla jsem se zeptat, jestli vy, jako zástupci různých prostředí, máte možnost sledovat tuto situaci v jednotlivých členských státech a jestli ji sledujete, jestli ty informace předáváte dále, jestli spolupracujete s vládami, tak aby ty překážky, o kterých hovořila paní Volodžinsky, byly překonány. Také jsem chtěla reagovat eh, na váš návrh, který se týkal finanční podpory eh, investice do společenství, protože konec konců v nové perspektivě budeme mít v sociálním fondu více peněz přesně na tyto cíle. A zajímalo by mě, jestli i vy jste chtěli monitorovat, jestli třeba různá školení, rekvalifikace či zvyšování kvalifikací, jestli tato školení odpovídají potřebám trhu práce. Myslím si, že ve stávajících finančních výhledech jsme promrhali spoustu peněz. Prostě školili jsme lidi v různých směrech, kde potom nenašli zaměstnání. A potom mám ještě konkrétní otázku na paní Volodžinsky. Vy jste hovořila o deseti nejsložitějších eh, překážkách ve formě právních aktů. Zmínila jste tři, mezi ně patřilo vysílání pracovníků a říkala jste, že tam je hlavní překážka v článku 12. A chtěla jsem vás upozornit na to, že bohužel zaměstnavatelské instituce nám neříkají dostatečně, nám poslancům, jaké dopady tyto články budou mít, ať už se jedná o článek 12 nebo o článek 9. Takže bych chtěla, abyste k tomu přistupovali aktivněji a informace nám dávali. Děkuji. Ehm, Dávám slovo Sergio Gutierrez Pěretovi, pak dalším chci poprosit, abyste hovořili maximálně tři minuty, protože jinak bychom neměli čas dát slovo našim hostům. Sergio, prosím. A los intervinientes. No, děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl velice poděkovat referentům a rád bych se dotkl několika oblastí. To je samozřejmě dobré, když Evropská unie podporuje eh, samostatnost a podnikatelnost jako východisko z krize, ale my bychom chtěli podporovat nejrůznější formy malých podniků. Toto je ale zdánlivá samostatnost, samostatná činnost a to bychom nechtěli podporovat. Je třeba se postarat eh, o to, aby vznikaly skutečné podniky, abychom ze středě a krátkodobého hlediska tak nespůsobili chudobu těchto osob, protože si skoro nic nevydělají, platí sociální příspěvky a mzdy jsou tak nízké, že mohou sotva obstát. A to se týká zejména OSVČ a velice malých podniků. Tyto mini podniky a mikropodniky narážejí na zvláštní potíže. Je to taková zdánlivá zaměstnanost. Je třeba zajistit flexibilitu a snížit míru byrokracie, zejména pro ty, kteří chtějí založit nějakou firmu a potom pro jejich další činnost. protože tu vzniká další efekt. Tyto malé podniky často nevyplácejí mzdy podle dohodnutých tarifů v kolektivních smlouvách. V Portugalsku, v Itálii jsem četl článek, že ti, co eh, jsou zaměstnáváni za mzdy nižší, než je sjednáno v kolektivních smlouvách, nyní eh, vypadávají. A nejde jenom o pomoc malým podnikům, eh, ty jsou pod značným daňovým tlakem malé a střední podniky bývají mnohdy tak zatíženy daňovou zátěží, kdy daně jsou spíše ve prospěch velkých podniků. Velké podniky platí mnohdy nižší daně až o 10 než malé podniky, jak se tedy ty malé podniky mají prosadit v konkurenci? Said Kamal, pan Bedně. Děkuji mnohokrát. Nejprve k Makohoganovi. Děkuji mnohokrát za to, že jste prošel eh, obrovský počet různých strategií a politik, které koleční vláda zavedla, aby zlepšila podnikatelské prostředí, ale také, aby zajistila nízkou nezaměstnanost. Eh, nicméně je celá řada dalších oblastí, které stojí za zmínku, například učňovské školství. Ehm, nechceme neustále zaostávat za Německem právě v této oblasti ehm, snižování nezaměstnanosti. Já vím, že právě Němci mají výborný systém učení eh, a z toho bychom se měli poučit. A také si myslím, že by stálo za to zmínit dlouhodobě nezaměstnané a opatření, která je pomohou přivést zpět na trh práce, protože to má také zásadní význam pro zvyšování zaměstnatelnosti pracovních sil a dále. Možná kontroverzněji trošku, protože tam jsou i negativní aspekty. Trh práce na, v Británii byl eh, méně regulovan v oblasti části ehm, mest a je politování hodné, že nakonec zaměstnanci utrpěli e, v důsledku nedostatečných příjmů, ale proti argumentem je, že alespoň máme docela slušnou hladinu zaměstnanosti. Ale otázka zní, že ty společnosti, které tyto pracovníky e, ponechali ve svých stavech, jsou nyní v lepší situaci. Mohou například více vytěžit z hospodářského oživení. A myslím si, že právě s tím oživením přijde i zvýšení mest a toto přinese pozitiva i pro pracovníky. Pan Němec, ehm, tam bych chtěl doplnit k tomu, co řekl, beru to Eh, na vědomí o tom, že je odliv mozku, který zaznamenáváme z chudších do bohatších zemí Evropy. Ano, eh, to je skutečně zapeklité, eh, protože nemůžete zajistit stejnou úroveň mest v zemí, kde je nižší HDP na hlavu. Ale tito lidé se logicky přesouvají dobrovolně, ale z vlastní vůle. Já znám sám v Británii hodně lidí, kteří se tam přistěhovali. Jsou to vysoce kvalifikovaní lidé s vysokoškolským vzděláním, pracují ve zdravotnictví, v pečovatelských službách a podobně a jich tam hodně. Přesto často pracují na místech, která jsou e, neodpovídající jejich kvalifikaci, ale často se mohou e, posunout e, v kariéře dál, kdy přišli pracovníci například z Bulharska, Polska, jeden z Litvy eh, a dokázali si potom najít kvalifikovanější pracovní místo v průběhu často. A ještě k tomu, co řekla paní Olžinsky, k, ke směrnici o vysílání pracovníků a o tom, jak tato směrnice negativně ovlivňuje flexibilitu eh, trhu práce. Děkuji mnohokrát, Said Kamal. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně a děkuji také dalším vystupujícím. Já si dovolím spíše takovou žádost, protože máme tady eh, levici i pravici o tom, jak hovoří o řešení z hora dolů, ale co mohou dělat členské státy a co může dělat Evropská unie? O čem se však nehovoří je, jak podporovat aktivitu přímo v terénu, přímo jednotlivců, protože skutečně eh, může zaznít příklad o tom, jak začít podnikat. Já například znám příklad dámy, která, Medi Sharma, eh, která eh, byla matkou, která byla obětí domácího násilí, svobodná matka, měla deset liber a začala dělat jídlo Somosu. A e, tímto e, e, začala skutečně pracovat v jednom člověku tím, že pekla tyto zákusky a dařilo se jí prostě docela dobře vyrábět. Pak začala vyrábět, šít prádlo tím, že si půjčila šicí stroj od maminky a skutečně na jedné straně máme řešení z hora dolů, ale na druhou stranu, jak podpořit jednotlivce, jak jít k těm úplně nejlokálnějším lokálnějším iniciativám, třeba nejchudší komunity v Londýně, třeba ano, i tam najdeme centra podnikání, podnikatelské aktivity. Bohužel někdy je to šedá ekonomika, bohužel někdy úplně na černo, ale je tam podnikatelský duch. A to, co si musíme skromně uvědomit jako politici, zvláště na úrovni EU, je, že je nutné pomáhat těmto jednotlivcům na té nejnižší úrovni Například se podívám na projektu ve Spojeném království, eh, kde je webová stránka Keva, eh, která umožňuje ehm, lidem pomáhat podnikatelům v rozvojovým zemím. Já třeba mohou 25 dolarů poslat podnikateli v Burundi nebo někde jinde. A podobný projekt si myslím, že by mohl vzniknout ve Spojeném království, ale musel jsem se potýkat s obrovskou byrokratickou zátěží vůbec zajistit, abych dostal odpovídající eh, formuláře, dokumenty, eh, mikrofinance pro tento projekt. Ale doufám, že se nám nakonec podaří to opravdu rozjet, aby každý s náležitou péčí mohl takový projekt online online zveřejnit a e, lidé jim mohou přispět 10 liber třeba. Nepotřebují velké částky, ale důležité je, abychom nezapomínali na to, když pracujeme na úrovni EU, co se děje přímo v jednotlivých místech, co se děje u jednotlivců, kde člověk založí malý podnik a zaměstnává své sousedy přímo v místní komunitě do budoucnosti. Děkuji právě si myslím, že tady se náš výbor velmi angažuje, tak aby vznikla evropská iniciativa právě pro mikroúrevy Uvěry. Děkuji, pane předsedo. Pane eh, ministře, já s vámi naprosto souhlasím když Evropská unie chce, abychom měli příslušné nařízení a abychom se zbavili těch pravidel, která nejsou užitečná, ale ta užitečná ustanovení musí zůstat například ta ochrana zaměstnanců, eh, těhotných dětí. Máme tu tedy v Evropské unii celou řadu ustanovení na ochranu eh, slabých skupin. Týká se to i různých technických oblastí, jako elektřiny a lešení řešení. To se nedá změnit, jsou to eh, prastaré předpisy a je to tedy základní zabezpečení. To nemůžeme zrušit, aby tím zaměstnanci trpěli. Tady s tím souhlasíme. Je to tedy všechno pravda, anebo eh, práce a práce eh, lidí. My nechceme úplně všechno, každá práce není v pořádku je tu několik milionů pracovníků, kteří kvůli příliš dlouhé pracovní době už nemohou fungovat ve své rodině jako matka nebo otec. Jsou tu miliony pracujících, kteří Eh, nemají v pracovních smlouvách stanoveno, jak dlouho mají pracovat, eh, nemají eh, žádné nároky na důchod. To jsou to smlouvy, které vlastně zakládají takovou otrockou práci. Já tu některá čísla mám. Ústavu pro osobní rozvoj Eh, uvádějí třikrát vyšší počty, než říkáte vy. Eh, týká se to těch, kteří eh, dělají takovou otrockou práci, nemají pevně definovanou pracovní dobu a nemají vůbec žádné zajištění. Dochází tedy k degradaci práci v začátku krize dochází ke snížení kupní síly proti roku 2008 o 8% a vede to k chudobě pracovníků. A to ve spojeném království eh, se používají vlastní čísla nebo čísla OECD. Děkuji, Tomas Mann, a pak řeknu pár slov, než předám slovo dále. Ano, děkuji, paní předsedkyně. My vždy říkáme, že máme přemýšlet v malém, tedy chceme pomoci zakládajícím podnikům. Mnohé potřebují nějaké eh, návody nebo vodítko a to se děje v mnoha zemích. Máme podporu při podnikání a jaké máme tedy možnosti, můžeme lidem dodat odvahu. Ty malé a střední podniky vytvářejí nejvíce pracovních i učebních míst. Můžeme jim tedy říci, ať eh, fungují, ale v rámci stanovených podmínek. Jsou eh, některé podniky, které, kterým bylo umožněno eh, vytvořit podniky a mnozí lidé eh, zaměstná mladí i starší se dostanou takto do pracovního procesu. Jsme přistupovali přistupovali k tomu, že i lidé s velkými zkušenostmi mají své místo v podniku, aby nebylo řečeno, ach, ti ještě existují, ti starší jsou pevnou eh, součástí, musíme jim eh, umožnit říct si, my budeme také přitom, ale hovořit jenom o práci je málo, my nechceme dosáhnout změn ve statistikách, Musí to být všechno podložené, musíme investovat do kvality a tady vidíme rozdíly i v našem výboru. Můžeme říci, že vysoká kvalita existuje v některých členských státech, je spíše překážkou, aby se ostatní dostali do procesu práce, anebo je to hlavní orientace, kterou potřebujeme. A to, myslím, potřebujeme vysokou kvalitu vzdělávání eh, značné příležitosti eh, se dále vzdělávat a dostat se do zaměstnání, o kterých člověk ani nesnil. Musíme se orientovat na kvalitu ne na jiné oblasti jenom proto, aby e, fungovala nějaká čísla. A k tomu musíme společně přispět. A poslední připomínka, já bych si přál, e, aby byly odhaleny ty e, zdánlivé pracovní příležitosti, aby to eh, nebyly příležitosti, které se nemusí danit, abychom řekli, to je asociální, je to proti zájmu společnosti. Měli bychom odhalit takovéto případy a říci jim, že působí proti eh, předpisům, které se společně vypracovaly, tak bychom se dostali dále a institucím by to velice pomohlo, aby bylo možné zase zajistit důstojnou práci. Děkuji. Já mám na vás dvě otázky. Za prvé, co to znamená přesně to refit? Já tady vidím určité velké riziko, že tady vznikne eh, určitý nástroj, který v podstatě rozloží sociální a ekologickou legislativu Evropské unie kvůli konkurenceschopnosti podniků. A patří mezi ty, kteří se domnívají, že musíme mít dobře chráněné pracovníky a že jenom tak budou konkurenční a že ochrana nesnižuje konkurenci. A nesnižuje konkurenci, eh, že to není jenom o jednicových nákladech. Hovořil jste o Spojeném království, ale neodkazoval jste na to, že ve vašich sdělovacích prostředcích se celé léto hovořilo o pracovních kontraktech s nulovými hodinami. Můžete nám přesně říci, o co se jedná? Bohužel už máme jenom čtvrt hodinku, ve které máte všichni odpovědět na všechny otázky. Takže poprosím tlumočníky, aby nám dali dvě, tři minutky a každému vám dám pět minut, ale ani jedno navíc. Takže během pěti minut musíte odpovědět na otázky Eh, které chcete. Předpokládám, že všechny nezvládnete. Máte slovo. Děkuji mnohokrát. To byla fascinující diskuse. Co se konkurence týče, tak nehovoříme jenom o konkurenci mezi členskými státy, hovoříme mezi konkurenci, o konkurenci mezi EU zeměmi a jinými zeměmi. Je to, pokud nebudeme konkurenční proti zbytku světa, tak snížíme prosperitu, snížíme příležitosti pro mladé lidi. Takže nejenom konkurence v rámci EU, ale i mimo EU. Pokud o tom budeme diskutovat v izolaci, tak to bude eh, jako eh, Evropa oddělená od zbytku světa a to k ničemu nepovede. Co se týče BOZP, tak v podstatě konzervativní vláda zavedla v 19. století pravidla BOZP. A my jsme v 70. letech vedli reformy, které měly založit rámec pro BOZP. Nicméně BOZP může být i překážkou. Například nechceme, aby mladí lidé museli dodržovat obrovsky přísná pravidla. My jsme v podstatě měli 80 stránek, které se zabývaly náborem mladých lidí a potom je nikdo nenajímal. A v podstatě eh, z toho jenom eh, něco měli konzultanti v BOZP. Snížili jsme to na pět stránek, ten text je jasnější, přičemž se ochrana nesnížila. Takže si myslím, že se to dá udělat, že se dá snížit regulace bez snížení ochrany. Phil Benin hovořil o učňovství. Financujeme čtvrt milionu pracovních míst, učňovských míst. Když já jsem byl malý, mladý, tak se pracovalo jako uční většinou v těžkém průmyslu. Zatímco eh, v moderní době se učňovské, učňovská příprava týká řadu různých sektorů, třeba médií, a turistického průmyslu, reklamy a podobně. Takže si myslím, že je potřeba investovat dále do mladých lidí a zvyšovat jejich produktivitu, čímž se zvýší jejich potenciál vydělat a také konkurenceschopnost, globální konkurenceschopnost jejich zaměstnavatelů, takže se musíme snažit. A dlouhodobá nezaměstnanost je u nás velký problém. A zavedli jsme model platba podle výsledku, kdy v podstatě podporujeme finančně ty, kteří dostanou lidem práci. A je, výsledek je dobrá hodnota pro daňové poplatníky. Pokud chce někdo dostat podporu, tak se musí snažit dostat do práce. A myslím si, že to má i dopady na mentalitu a na kulturu v širším slova smyslu. Třeba co se týče eh, falešných OSVČ, tak se, tedy švarce, tak se musíme podívat, co zatím je. Často je to regulace na trhu práce. Když o tom hovořím s italským kolegou, tak ten mě říkal o tom, jaké mají problémy se zaměstnáváním na stála pracovní místa a neflexibilním pracovním právem. A následně tedy více lidí přistupuje na švart systém. Je to v podstatě odpověď na rigidní daňový systém. A teď ještě eh, ty pracovní smlouvy s nulovým počtem hodin. Tady se vrátím k tomu, co jsem říkal v úvodu. Nárůst zaměstnanosti za poslední rok ve Spojeném království pochází především ze stálých míst na, trvalý, na plný úvazek podle definic MOP. Takže navýšení zaměstnanosti ve Spojeném království pochází opravdu se stálých pracovních míst na plný úvazek, což je opačný trend, než jsme měli na začátku recese u některých podniků právě tyto kontrakty jim dávají dostatečnou, dostatečnou flexibilitu a pomáhají také pracovníkům, kteří prostě chtějí pracovat na různý počet hodin podle toho, co vyžaduje jejich rodina například. Ale ten nárůst pracovních míst pochází z míst na plný úvazek. A kritika tohoto systému se vlastně snaží podkopat důvěru v naše výsledky. Pokud nějaký podnik chce růst a expandovat, tak třeba nebude schopen zaměstnat lidi na stálý úvazek, tak než aby nezaměstnali nikoho, nemůže aspoň zaměstnat někoho na částečný úvazek, jakožto určitý předkrok k plnému zaměstnání. Takže prosím, uvědomujeme, uvědomujeme si, že i místa na částečný úvazek napomáhají eh, oživení ekonomiky. Ano, máte pravdu, že reálné platy posledních pár roků byli na stagnatí úrovni, ale když se podíváme na poslední recese, tak ti, kteří práci měli, tak tam to bylo v pořádku. Měli třeba a přidáno 10-12%, ale ti, kteří nepracovali, byli na dávkách. A v této recesi si lidé řekli, že raději se nechají zmrazit růsty platů a budou pracovat dále a, a zajistit tím, že nebudou nezaměstnaní jejich eh, děti a eh, vnuci. Takže je to určitá, je to něco za něco. Je potřeba zajistit konkurenční trh práce, je potřeba investovat do lidí, je potřeba provádět reformy, které eh, zavedou zaměstnání pro více lidí. A chceme-li být schopnější ekonomikou, tak to, pokud to dokážeme, tak to povede k vyššímu životnímu standardu. Děkuji mnohokrát. předsednictví předám panu Tomasu Manovi, a vám děkuji, ale ještě předtím dám slovo panu Němcovi. Já bohužel musím utéct, takže si nevyslechnu vaši odpověď. Děkuji mnohokrát. Já se chci vyjádřit ke třem bodům. Pochopitelně nemáme dostatek času, abych reagoval na všechny zajímavé myšlenky. Za prvé, co se týče regulace. Na to je potřeba nahlížet v širším kontextu. Když hovoříme o inovaci a konkurenceschopnosti, často se to týká sektorů, které jsou regulovány a které mají vyšší ochranu spotřebitelů, kde zaznamenáváme konkurenceschopnost. Vidíme to hlavně v severských zemích, ale také třeba v Německu. V průmyslu, ne ve službách, v průmyslu tam jsou vysoké standardy. Takže to je všechno potřeba vzít v úvahu jestli chceme, aby naše podniky byly inovativní a konkurenční. Tato pravidla často umožní, aby se podniky zaměřili na výzkum a inovaci spíše než jenom na konkurenci levnou pracovní silou, protože to by bylo jednodušší řešení. A z diskusí se členskými státy, které jako poslední přistoupili do Evropské unie, víme, že tyto státy většinou vycházely spíše z konkurence levnou pracovní sílou a doplácely na to delší dobu. Jakou dlouhodobou strategii chceme mít? Chceme investovat do lidí, protože to je, inovac, to je investice do inovace a do výzkumu. A myslím si, že je v zájmu nás všech, aby tomu tak bylo. A tím se také dostávám k otázce průmyslové politiky. My voláme po aktivnějším přístupu v této oblasti. Myslíme si, že to je jeden ze způsobů, jak dosáhnout cíle. A doufám, že takovéto diskuse budou probíhat i se zaměstnavateli. Diskuse o tom, že se nemůžeme dívat jenom na uplatňování pravidel vnitřního trhu a regulace. Viděli jsme, kam to vedlo u finančního sektoru vidíme, že tam, v těch sektorech, kde jsme sázeli na spolupráci, dochází k inovaci a vytváří se pracovní místa. Například Airbus. Proč to nerozšířit dále? Pochopitelně, že to bude vyžadovat více politickou integraci, třeba když se podíváme na energetiku, tam se zvyšuje produktivita, ale podaří se nám také snížit cenu, pokud budeme spolupracovat tak jako teď. To je první věc. A druhá věc, jak budeme konkurovat zbytku světa. Zaprvé vidíme, že krize a, hospodářské, a vedení hospodářství vedlo k tomu, že se konkuruje hlavně nižšími platy. Protože jeho Evropy jsme v podstatě řekli, že má snižovat platy a to ještě nad rámec toho, co je potřeba pro ozdravění rozpočtu paktem stability. A pokud to takto bude pokračovat, no tak to bude opravdu začarovaný kruh. Protože první jsme měli Řecko, potom Španělsko a teď je pod útokem Francie. No a pokud se bude snižovat Francie, tak se dostane na Německo a potom se to bude točit znova od začátku. A opravdu dopady jsou hrozivé. Na rozdíl od Spojeného království my přicházíme o příjmy, tedy hovořím teď za pracující. A snižuje se také důvěra pracujících. Takže pro tuto chvíli jsme zatím neznamenali, nezaznamenali dostatečně eh, silné signály protievropského typu, ale může se to stát. Já s tím mám zkušenosti v Polsku. komunisti, kteří mají chtít blahobyt pro všechny, předložili návrh, který byl nakonec zamítnut. Takže pokud konkurence v Evropské unii má jít prostřednictvím pracovních míst, tak to nemá jít prostřednictvím nejistých pracovních míst, jak se, tak, jak se teď děje, tak abychom nenarazili do zdi. A paní Jozověcka k tomu, jestli sledujeme tu situaci. Ano, samozřejmě snažíme se o to. Analýza trhu práce, která bude probíhat nadále, je z toho součástí, ale možná na národní úrovni to neprobíhá stejně. Odborové svazy se snažili o to též v Polsku se, se zaměstnavateli a nezabralo to. Možná se o to pokusí znova. A snad uvidíme výsledky. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane. A poslední slovo má paní Volozinský za UAPM. E. Možná, když to stihnete za čtyři minuty, ne pět. Děkuji. Vzhledem k tomu, že vystupuji jako poslední, není moc času, pokusím se eh, skutečně se stručnit. Jak řekl paní Zovětská, důležité je monitorovat podniky, které se vytvářejí právě z iniciativy mladých lidí. To je právě smyslem Small Business Act, zákonů malých podnicích. A v tomto kontextu je velice důležité eh, zvažovat otázky toho, jak to zrychlí a zjednoduší vytvoření malého podniku. Právě z Británie jsme slyšeli o takovém novém modelu monitorování. Se týká investicí do lidských zdrojů. A důležité je nehovořit pouze o úvodní investici, ale také o investici do dalšího a kontinuálního vzdělávání. Přesně i tomu se věnujeme. Ale pokud takové iniciativy a možnosti neexistují na národní úrovni, nemůžeme to vyřešit na úrovni celoevropské. Důležité je zaměřit se na kapacity členských států a důležité je, že právě tyto podniky sehrávají důležitou úlohu, aby měli opět možnost vrátit se k investicím. To je zásadní bod. Dále, co se týče vysílání pracovníků článek 2 a ten návrh. Já jsem vysvětlila, jakým způsobem e, právě by se měla řešit problematika společné a nerozdílné odpovědnosti, e, protože toto vytvoří problémy pro malé a střední podniky, především e, tady, kdy se bude měnit úloha státu a státních subjektů v monitorování a bohužel pro malé podniky to bude těžké. A nyní bych reagovala na slova pana Prieta. Ano, to je skutečně otázka na místě, ale musí být především řešena na úrovni jednotlivých států a rozhodně nemůžeme vylít s vaničkou i dítě. Musíme eh, mít dostatečnou nezávislost, abychom vytvořili malé podniky, ale právě toto musí být velice vážně pojednáno na úrovni jednotlivých států a navážu na slova pana Mana, eh, tedy takzvaná práce v šedé ekonomice, nevykazovaná eh, práce. Ano, to si myslím, že spolu se sociálními partnery musíme řešit a také pozitivně vnímám vytvoření evropské platformy eh, právě, která bude potírat tuto nekalou eh, konkurenci v tomto smyslu. A eh, poslední bod, problém v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví bezpečnosti práce, ačkoliv kolega odešel, přesto mm, mu odpovím a odpovím také paní Beres k tomu RIFIT a důležité je si uvědomit, jak evropská legislativa v podstatě neúměrně zatěžuje malé podniky oproti podnikům velkým. Ano, je tady negativní a to neuměrně negativní dopad. My si přejeme takové právní předpisy, které budou lépe odpovídat e, situaci malých a středních podniků. Velice vám děkuji, děkuji i za rychlost, ale znáte náš systém v parlamentu, není to snadné a jako vždy. E, poslední slovo má naše zpravodajka paní McIntyre dvě minuty a ne více. Thank you very much. Děkuji vám. Chci poděkovat všem panelistům za to, že přišli a podělili se o své zkušenosti. A zvláště děkuji Makoubenovi, protože je vzácné, že se ministr z vlády přímo eh, dostaví a vysloví se k práci výboru. Také děkuji kolegům, kteří vystupovali v diskusi s mnoha zajímavými aspekty. Já mám v tomto smyslu dva body k zamyšlení, které si odnáším z těchto rozprav. Jedna věc, která se mi často vrací, a to problematika snížení regulace. My jsme se věnovali problematice BOZP a e, právních předpisů v této oblasti. Důležité je, abychom snížili úroveň regulace, aniž bychom nějakým způsobem omezili ochranu pracovníků pracujících. A myslím si, že na tom se všichni shodneme napříč politickým spektrem. A také platí, že to, co můžeme v Evropské unii udělat, mimo jiné znamená sdílet nejlepší praxi. Slyšeli jsme příklady toho a také jsme slyšeli, slyšela jsem tady o zkušenosti vytváření vlastního podniku s tím, že musela projít šest postupů za hruba 30 dní a že to mělo i podstatné náklady. Pokud tu situaci zjednodušíme, pomůžeme podnikům vznikat a růst. A pak podpora podnikání podnikatelského ducha již od školních let. To je význam. A na úplný závěr bych ráda řekla, že univerzita z Wolverhamptonu, tam, kde bydlím já, otevřela tento týden své zastoupení v Bruselu Říkají si univerzita příležitosti a 75 studentů jsou eh, právě z těchto průmyslových oblastí u nás, ehm, tedy přímo v místě, kde bydlí a 90% absolventů má práci. Důležité propojení mezi vzděláním a biznisem eh, je něco, co skutečně ehm, je potřeba neustále zdůrazňovat. Pokusím se schrnout výsledky tohoto slyšení. Děkuji. Velice vám děkuji i za tyto velice dobré příklady, které ukazují tu blízkost. Pane panelistům, děkuji za intenzitu a stručnost a děkuji i kolegům, kteří se zúčastnili a tlumočníkům, kteří nám dovolili krátce přetáhnout. A děkuji, v 15 hodin pokračujeme.